Buenos días, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Good morning. Dobrý den, dobrý den, milí kolegové. Prosím, posaďte se. Začneme. Chci přivítat zde všechny. Je to pro mě velká čest a potěšení zde přivítat Meziparlamentní výbor. Vlastně je to poprvé, co se tady scházíme asi 38 členů z 26 parlamentů z 19 členských států a, a i z jedné země Evropského hospodářského prostoru. To je skutečně známka toho, jaký je zde zájem ze strany národních parlamentů o téma, o kterém budeme dnes diskutovat. Opět eh, jde o stav eh, stokholmského programu, který se týká tedy eh, spolupráce policejní a justiční. To je skutečně velice zajímavý vývoj v důsledku Eh, Lisabonské smlouvy eh, a Lisabonské smlouvy o fungování EU, především článek 70, 71, těch se to týká, 80, ještě 81, 82, 83. To jsou články, které upravují spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, co se týče provádění prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva eh, a e, co se týče tedy přípravy evropské legislativy. Takže dnes půjde o výměnu názoru mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, což je velice důležitá diskuze právě pro rozvoj tohoto prostoru spravedlnosti práva a svobod a je třeba, abychom vše měli pod demokratickou kontrolou. O to tady právě jde. Eh, když hovoříme o zapojení národních parlamentů a Evropského parlamentu, tak to jsou přece volení zástupci, které zvolili přímo občané. My jsme eh, jedinými přímo zvolenými institucemi v celé evropské architektuře. To znamená, že máme mandát a ten mandát dostáváme pravidelně vlastně a eh, jednou za půl roku, proto se scházíme, abychom diskutovali o vývoji stokholmského programu a jeho aplikaci. Máme zde eh, Davida Stentona, který je eh, předsedou společného výboru pro spravedlnost, obranu a rovnost irského parlamentu, ale bylo mi řečeno, on měl přednes úvod, že tu ještě není. Takže budeme pokračovat, ale Budeme pokračovat s prvním blokem našeho jednání a především teď se budeme zabývat policejní spoluprací eh, v Evropské unii, protože trestná činnost také je nadnárodní, čím dál více. Eh, skutečně řešíme velice závažnou přeshraniční eh, trestnou činnost a teď my eh, jednáme o eh, evropském, eh, evropských, nových evropských předpisech v oblasti trestního práva. To se týká hlavně výboru LIBE. A samozřejmě je třeba proto skutečně posilovat spolupráci a využít i těch mechanismů pro výměnu informací, jako je PRUM nebo SIS, a někdy výměna informací, včetně zpravodajských informací a spojení zdrojů je důležité, ať jde o úroveň tedy Europolu nebo centrální úroveň zde. To je e, proto je třeba, aby Evropský parlament a Národní parlament nad tím dohlíželi tak, aby dohlíželi nad tím, že nejsou porušována základní práva našich občanů a především právo na soukromí, tak jak jsme i viděli v posledních dnech, jak se o tom diskutuje. Takže e, zvýšená spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení v EU samozřejmě musí i e, samozřejmě eh, být eh, doprovázena eh, i výměnami názoru mezi námi, tedy kontrolními orgány. A my právě i v březnu jsme rozhodli o posílení činnosti Europolu. My zde máme zpravodaje pana Diace Demera, který má na starosti tuto tematiku. Takže nejprve dám slovo panu Dias Demera. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, z národních parlamentů Unie a Evropského parlamentu. Já především zde vítám Veronik Mathieu, která je naší koordinátorkou, a Cornelio Erems, která je eh, stínovou zpravodajkou eh, nařízení o Europolu. A především eh, s uspokojením konstatuji, že zde máme zástupce 26 národních parlamentů a z 19 členských států. Já jsem zpravodajem pro nařízení o Europolu a i zpravodajem pro rozhodnutí Rady. Evropský úřad Europol mm, byl vytvořen eh, na základě dohody z 26. června roku 1995. Je to v podstatě jediný nástroj, který máme k dispozici teď Eh, nebo který byl možný přijmout podle Maastrichtské smlouvy. A eh, my, proto abychom i eh, zlepšili jeho fungování, tak v roce 2000 a 2003 jsme ratifikovali protokoly. Tyto protokoly, jak víte, nabyly účinnosti 29. března a 19. dubna 2007. A zde samozřejmě to je dost eh, eh, komplikovaný režim. Europol potřeboval mít efektivní právní nástroje, které mu umožňují eh, lépe a rychleji reagovat v boji proti trestné činnosti. Trestná činnost, která se více a více globalizuje. A díky, díky amsterdamské smlouvě tak Eh, Europol, Evropský policejní úřad, byl reorganizován, to znamená, byla vytvořena Evropská agentura, která eh, pracuje se komunitárním rozpočtem a to bylo v dubnu 2009, kdy rada odsouhlasila rozhodnutí, o kterém jsem se již zmínil a na jehož základě byl vytvořen právě eh, tento policejní úřad. V podstatě nástupce bývalého Europolu. A potom eh, zde máme tedy eh, z Eh, roku 2009, v prosince 2009, eh, máme zde eh, smlouvu, Lisabonskou smlouvu o fungování Evropské unie podle článku 88, kde se stanovuje, že Rada, parlament na základě nařízení upraví strukturu a fungování a pole působnosti úkoly a povinnosti Europolu. A teď jsme právě u toho. A funkce Europolu je podporovat hm, orgány, eh, národní orgány, orgány činné v trestním řízení a třeba a také musí tedy i zajišťovat spolupráci v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu. Europol i umožňuje výměnu informací mezi orgány, hm, or, orgány činnými v trestním řízení v členských státech a i předkládá eh, trestně právní analýzy, kriminologické analýzy tak, aby vnitrostátní orgány mohli mohly provádět přeshraniční vyšetřování. A zde je třeba znát určitá chronologická data. Návrh nařízení ze strany komise eh, to bylo 7. května. A eh, tak, jak bylo slíbeno včera, vlastně včera, eh, tak, jak jsem slíbil včera, tak já eh, předkládám eh, k tomuto alternativní návrh. Tento alternativní návrh je i odůvodněn, obsáhle odůvodněn, má důvodovou zprávu a eh, je k tomu přeloženo 73 pozměňovacích návrhů k návrhu komise. A 19. června bude mm, tento můj návrh formálně předložen, já jsem tedy zpravodajem, tak formálně předložím tento návrh ve výboru LIBE a výbor Libe eh, tedy eh, eh, se tím začne zabývat. A v podstatě tento návrh má 14 kapitol a 79 článků a v podstatě i hlavním výborem je výbor Libe a ještě jsou se čtyři další výbory, výbor rozpočtový, výbor pro rozpočtovou kontrolu, pro zaměstnanost a pro ústavní záležitosti ty budou předkládat stanoviska. Toto nařízení je skutečně novátorské a mm, řada těchto novinek, jak jsem řekl, v podstatě e, budou předmětem mých návrhů. Nejdůležitější pozměňovací návrh, který bych chtěl předložit a se kterým vás chci seznámit, je, že nesouhlasím e, s, s e, tou fúzí Cepolu a Europolu. S tím nesouhlasím protože zde komise to navrhuje, navrhuje tuto fúzi, toto sloučení a e, to e, já bych, to e, bych chtěl eliminovat. Také i se mi nelíbí možnost vytvoření takzvaného výkonného výboru. Mně výkonný výbor se neví jako operativní, podle mě je to vlastně taková buňka, kde bude mít převažující roli Europol a je to nevhodné podle mě. Také jsem i předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, za neocenitelné pomoci pana Hastingse, který tady sedí, který má na starosti ochranu osobních údajů. Já jsem předložil pozměňovací návrhy s cílem posílit i roli národních orgánů, eh, těch kontaktních orgánů, které mají na starosti kontakt s Europolem. A nakonec, možná to vás bude zajímat, eh, já jsem i předložil i mm, e, návrh, jak zlepšit efektivní kontrolu ze strany Evropského parlamentu, národních parlamentů, s cílem, aby Europol, Europol respektoval požadavky Lisabonské smlouvy, to znamená, aby podléhal kontroly ze strany demokraticky zvolených občanů, které, e, demokraticky zvolených zástupců. Tato parlamentní kontrola kontrole, eh, konkrétně eh, figuruje v eh, kapitole 9 nařízení a i v jiných v podstatě článcích se na to odkazuje. Také mechanismus, kontrolní mechanismus nad činností Europolu ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů. Já jsem tedy navrhl alternativní návrhy, a chci, aby tato kontrola probíhala prostřednictvím parlamentní kontrolní jednotky, buňky, která bude mít malou odlehčenou strukturu a která bude, bude vlastně eh, referenčním orgánem pro příslušný výbor parlamentu, tedy v tomto případě výbor Libe, a bude tam i zástupce eh, eh, vždycky příslušných výborů člen, parlamentu členských států a bude to tedy struktura, kontrolní struktura, takto složená a vždy e, bude tedy zasedat zde pod záštitou Evropského parlamentu. Tedy bude to parlamentní kontrola, která bude strukturována takto a bude ji svolávat i e, předseda příslušného výboru Evropského parlamentu a mm, tento orgán bude mít vždy dva předsedy, bude tam předseda výboru Libe a potom tam bude vždy zástupce Národního parlamentu, který bude spolupředsedat a bude z toho členského státu, který e, zrovna je předsednickým státem. A takto vlastně dojde k tomu propojení mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Dobře. A nyní bych vám chtěl vysvětlit, e, jaké budou kompetence, úkoly konkrétní pravomoci tohoto kontrolního orgánu. A takže bude eh, diskutovat eh, o eh, výroční zprávě Europolu vždy bude diskutovat o eh, ročním pracovním a několika letém pracovním programu Europolu, eh, i bude eh, i jednat o výroční zprávě Úřadu na ochranu osobních údajů a bude i diskutovat o hodnotící zprávě, kterou každý, každých pět let provádí komise, kdy vyhodnocuje efektivitu a činnost Europolu. A kromě toho tento parlamentní kontrolní orgán také bude moci eh, ze své iniciativy zvát kandidáty, kteří budou kandidovat na funkci ředitele Europolu a to nejenom, aby tam přišli s nějakým prohlášením, ale také, aby diskutovali s tím příslušným výborem o své funkci. A eh, i také tento kontrolní orgán si bude zvát předsedu správní rady a výkonného ředitele i eh, ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů. Takže nám, e, my samozřejmě chceme mít solidní systém ochrany osobních údajů v oblasti policejní činnosti a proto pravidelně také budeme jednat i s ředitelem Úřadu pro ochranu osobních údajů. A i, před, i tento kontrolní orgán si bude zvát zástupce Evropské komise. Takže takto Evropský parlament i národní parlamenty budou eh, moci vyhodnocovat, analyzovat eh, strategie, hrozby a zabývat se těmi zprávami o eh, činnosti Europolu a hodnotit, jak plní cíle. A dámy a pánové, milý pane předsedo, nesmíme zapomínat ani na základní funkci Evropského parlamentu, protože my jsme přece rozpočtový orgán také. A proto konkrétně i zde e, budeme jednat o e, e, zprávách o plnění rozpočtu a tedy i tento kontrolní orgán bude tedy odsouhlasovat tyto zprávy o plnění rozpočtu ředitele Europolu. Takže děkuji, děkuji za vaši pozornost a velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, děkuji, pane Demera. Jsme viděli. Tedy dnes ráno budeme hovořit jak o spolupráci policejní, tak soudních orgánů eh, v problematice trestního stíhání. Eh, to nám zabere celé dopoledne. První eh, úsek odpoledního programu bude věnován spolupráci soudních orgánů a druhá část potom nástrojů pro účinný rozvoj evropské soudní kultury. Eh, my jsme se tady vyslechli úvodní prezentaci a teď tady ještě přivítám zbytek kolegů tady na pódiu. Přivítám tu Lorda Hané v Česvi, který je předsedou podvýboru pro záležitosti EU, sněmovny lordů Spojeného království. Pak je tu pan Peter Hastings, evropský inspektor ochrany údajů, který je pravidelným hostem výboru Libe. A nyní tedy dávám slovo Lordu Hanajovi v Česvik. Děkuji. Děkuji za možnost přispět jménem sněmovny Lordu do této debaty o úloze Europolu. Já myslím, že v této oblasti, kdy některé kompetence byly převedeny na Evropskou unii, ale celá řada z nich zároveň zůstává na bedrech členského státu, je naprosto zásadní, aby ty dozorové orgány na národní úrovni, což jsou tedy národní parlamenty, měly možnost spolupracovat s dozorovým orgánem na evropské úrovni, což jste vlastně vy, a e, naučili se spolupracovat. Ve chvíli, kdy to oddělíme do dvou různých skupin, tak to celé bude jeden velký zmatek. Je tedy velmi dobré, že jste už před několika lety zahájili iniciativu v tom smyslu, abychom se setkávali pravidelně a aby to bylo velmi praktické setkání. Výbor, kterému já předsedám, měl celou řadu možností přeskoumávat práci Europolu v kontextu celé řady šetření, které jsme provedli a zveřejnili. Zabývali jsme se tím, jako, jaké je místo Europolu v rámci té celkové strategie bezpečnosti, eh, jaká je jeho úloha v případě obchodu s drogami, praní špinavých peněz a boje proti internetové zločinnosti. Čili my jsme se do značné míry seznámili s tím, jak funguje Europol v posledních letech. Ta šetření, která jsme prováděli, kde jsme, ke kterým jsme vypracovali zprávy, vyzněly v tom smyslu, že práci Europolu hodnotíme velmi vysoce a že významně přispívá k práci donucovacích orgánů a umožňuje přístup k různým zdrojům, ať už jsou to spravodajské informace a analýzy, nebo možnost založit společný vyšetřovací tým, případně na poli boje proti závažné trestné činnosti, koordinovat aktivity na evropské úrovni, což má samozřejmě větší dopad, než kdyby to bylo izolováno v 27 členských státech. Tak jak eh, se zločin stává stále více eh, mezinárodním jevem, což také souvisí se svobodami, eh, které přináší jednotný trh, si i izolované ostrovní státy, jako je ten můj, musí uvědomit, že ta naše bezpečnost nekončí na břehu moře. A proto tedy jsme přivítali návrh, který je dnešním předmětem diskuze a který tu pan zpravodaj právě představil. Jde o nové nařízení o fungování agentury Europol poté, co vstoupila v platnost nová Lisabonská smlouva. V našem výboru ve směrovně lordů jsme naší vládě doporučili zapojit se do jednání o tomto nařízení během té tříměsíční lhuty, která k tomu je, což to se vyplývá tady z té změny Lisabonské smlouvy. A také vítáme v kontextu vývoje na půdě Europolu rozhodnutí, které tu padlo, totiž založit na půdě Europolu Centrum boje proti internetové zločinnosti. Vzhledem k tomu, že tento typ trestné činnosti se rapidně rozvíjí, představuje velkou hrozbu a my jsme si řekli, že je tedy dobré, aby boj proti němu byl řízen z centra na půdě Europolu. Podporujeme také snahu v tom smyslu, aby vnitrostátní donucovací orgány sdílely víc informací s Europolem než v minulosti a aby také lépe využívaly všech příležitostí ke koordinaci a spolupráci. Bez pochyby eh, tady eh, sdílení některých typů informací eh, je do jisté míry ožahavé a to bude třeba doladit v rámci debat o novém textu nařízení ale já jsem přesvědčen, že je to v obecném zájmu, aby eh, se případné eh, sporné body projednali a zajistili jsme hladký tok informací eh, mezi Europolem a jednotlivými orgány, protože to umožní udělat si ucelený obrázek a účinně stíhat zločince. Vážné pochyby ovšem máme, pokud jde o tu část nařízení, na kterou už upozornil i zpravodaj, totiž návrh sloučit Europol a CEPOL. Sice obecně tady eh, chápeme, že je žádoucí slučovat agentury, protože to vede k úspoře nákladů. V tomto konkrétním případě si nemyslíme, že ty náklady eh, případné úspory by byly dostatečným, dostatečně přesvědčivým důvodem pro fúzi. Já jsem se zapojil na, do diskuze na toto téma před dvěma týdny a zjistil jsem, že vlastně Evropský parlament sdílí naše stanoviska a já doufám, že díky tomu k této fúzi nedojde, protože jednotliví ministři eh, instruovali eh, své experty, aby vystupovali v jednáních proti této myšlence. Vítáme ovšem tu část nařízení, která umožňuje parlamentu provádět dozor nad prací Europolu. Je evidentní, že například v oblasti eh, policejní eh, spolupráce, v oblasti trestního práva, kde dochází k míšení evropských a národních kompetencí, je třeba tady správně definovat, jakou roli v tomto ohledu hraje Evropský parlament a jak může vykonávat dozor. Já myslím, že to, co navrhuje komise, je velmi dobré, protože jde o takovou lehkou institucionální strukturu na základě zasedání, která se výrazně podobají tomu, co tu děláme dnes. Čili eh, návrh komise nezavádí žádné, žádná těžkopádná jednání a postupy, které by vedly k vyšším nákladům. To tedy můžeme podpořit. Je také jasné, že parlament nebude dozírat nad tím, jak funguje Europol v každodenní praxi. To je nepřijatelné pro národní parlamenty. Tedy a mělo by to být proto nepřijatelné i na evropské úrovni. A konečně dovolte mi typicky britskou úvahu. V rámci nové Lisabonské smlouvy má eh, Spojené království možnost takzvaného opt-outu, tedy výjimky. A neúčastnit se. A tato, tento opt-out má platnost až do prosince 2014, týká se judikátu Evropského soudního dvora a také fungování některých evropských agentur. My jsme celou tuto koncepci přeskoumali za účasti odborníků na právo a tak dále a dospěli jsme k závěru, že vláda nemá dostatečně dobré důvody k tomu, aby eh, tuto výjimku, tento opt-out použila a následně se o této koncepci bude hlasovat, a to v obou kamorách našeho parlamentu. Nicméně my jsme toho názoru, že Europol, což je tedy naše dnešní téma, je příliš cený cenou, ceným nástrojem, cenou agenturou v boji proti organizovanému zločinu na to, aby eh, si Spojené království mohlo dovolit neúčastnit se jeho práce. Děkuji. Děkujeme, Lorde Haney. Děkujeme za prezentaci tohoto případu, poněvadž eh, samozřejmě máme eh, na paměti to, že eh, Velká Británie má unikátní postavení v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a svobody. Jde Pamatujeme si tedy na to, eh, jak jste pomohl odblokovat eh, schvalování Sabonské smlouvy a hovořil jste nyní o těch nejdůležitějších nástrojích spolupráce, včetně závažnosti těžké přeshraniční zločinnosti. My vám tedy děkujeme. My dáme nejdříve eh, slovo Lodo Hastingsovi, který má u nás na starosti dohled nad ochranu dat v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Já s velkým potěšením eh, sleduji a účastním se debaty v tomto výboru LIBE. Pokud mám hovořit o Europolu, i třeba říci, že operační práce policejních složek je na úrovni členských zemí. To je zásadní princip zde v Evropské unie. Nicméně operační fungování policajních sborů v přeshraničním režimu nabývá na významu a rozsahu, takže je zde třeba vyměňovat si informace kooperativním způsobem a rozšiřovat množství vyměňovaných informací. A to je právě role pro Europol. Europol je zde od toho, aby vynucování práva na národní úrovni usnadňoval. Návrh komise z 1. dubna je posílit roli a funkce Europolu a v souvislosti s tím se také upravuje a posiluje ochrana dat. A tak toto bylo publikováno koncem května. Zde se hovoří, že cílem všech těch opatření je Eh, zdokonalit přístup Evropské unie k závažné trestné činnosti, ale popravdě řečeno, my jsme našli prostor ještě pro další zlepšení, to jsou strana 34 a 38 a já jsem eh, potěšen, že pan zpravodaj dnes eh, to považuje za velmi užitečné. A My máme eh, současný dohledový orgán, eh, který vznikl už eh, před lety, jakožto tehdejší dohledový orgán. Zasedají na něm zástupci orgánů pověřených ochranou dat v jednotlivých členských zemích. A my tom, pokud se toho současného návrhu týče, tak v mnoha věcech nesouhlasíme, ale také nacházíme společnou půdu. Evropa má dnes silný režim eh, na ochranu dat a má také dobrou pověst v této oblasti. A my eh, tvrdíme, že tato úroveň ochrany nesmí být eh, žádným, žádným způsobem uh, oslabována. Také souhlasíme s tím, že eh, návrh komise potřebuje vylepšit v mnoha ohledech a když se podíváte konkrétně kde, tak i zde je poměrně slušná shoda. My potřebujeme posilovat kapacitu a jednotlivé pojistky se nesmí oslabovat, spíše naopak. Jedna z oblastí, informační architektury eh, v tomto návrhu je posílení flexibility, ale chybí zde konkretizace účelů, za jakými tato policejní data mohou být eh, schraňována a zpracovávána. Čili to chybí. Chybí tedy toto omezení spíše vymezení konkrétních účelů a zde máme konkrétní návrhy. Dalším příkladem je potřeba provádění posouzení dopadů nových informačních systémů ještě před jejich zavedením. Je skutečně nutné je posoudit z hlediska možných rizik a zda to či ono konkrétně riziko eh, je třeba nějak ošetřit. Pokud se dohledu týče, zde jsme zastánci holistického přístupu, který zajistí také, respektive znamená také zapojení národních dozorových orgánů. No a zároveň další věc, eh, chceme sladit tento nový návrh s eventuálním novým rámcem pro ochranu dat. To je velká dosáhla činnost a bude mít podobu směrnice a nařízení, eh, které obsahují i některé inovační myšlenky a to se musí odrazit také v práci Europolu. Nezhodujeme se v následujících věcech. Nutnost eh, posílení dozorové infrastruktury, dozorové struktury, eh, tak eh, je třeba přejít od toho mezivládního systému založeného v 90. letech k evropskému systému. Dnes máme dozor rozdělený v, na několik desítek dozorových orgánů, máme určitou strukturu, určitou infrastrukturu a máme um, systém, který je velmi složitý. Čili já vítám tedy reformu, ale eh, upozorňuji, že toto musí být v souladu s, tedy spojeno s těsnou spoluprácí eh, s eh, ochránci dat. A takhle já tomu rozumím a tak s tím souhlasím. Praktický příklad data přicházející do Europolu nebo z Europoly do členských zemí. Europol eh, také schromažďuje ve větší míře údaje z jiných zdrojů, eventuálně i soukromí. A když se na to podíváme celkově, je třeba, abychom mohli zasahovat jak na evropské, tak na národní úrovni, tak, abychom měli plnou, celý obraz plné funkcionality a její dopadů. Když se podíváme na soudy, na Evropský soudní dvůr, tak to je určitě nový úkol a ten bude muset být vynucován na národní úrovni. Čili tady skutečně ta úzká spolupráce je nezbytná. Ano, děkuji, pane Hastenksi. Takže tolik k Europolu a výzvám, před kterými Europol stojí. A to je také výzva pro spolupráci mezi Evropským parlamentem a národní parlamenty podle článku 88 Lisabonské smlouvy. Tak a nyní mm, se dostavil ještě eh, pan Dieter Neumann, který se konečně probojoval do právní zácpou a eh, může nám přednést svou vlastní prezentaci a e, pan Neumann zastupuje Business Corporate Services agentury Europolu, čili organizace, o které je řeč. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, zástupci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Skutečně jsem velice omlouvám, že jsem dorazil právě včas to je taková policejní vlastnost. A kdybych byl eh, žádán tedy, eh, jak bych mohl pomoci jako policista v Bruselu, tak by to bylo při řízení dopravy. Takže děkuji, že jste mě pozvali na zasedání. Je to pro mě velká čest. Bohužel ředitel Rinwright nemohl přijít, eh, proto jsem ho zastoupil a vyjádřit se k návrhu, který se týká Europolu a především s ohledem na parlamentní kontrolu. Samozřejmě podobné konference nebo zasedání jsou samo o sobě důležitá věc pro kontrolu. Obecně řečeno, vítáme záměr komise zvýšit operativní schop možnosti Europolu a vytvořit nový právní rámec pro toto. Za druhé, návrh nařízení obsahuje celou řadu novinek, má odlišnou strukturu a já jakožto právník se v tom docela dobře vyznám a v tomto smyslu se mi jeví ta norma Eh, transparentnější i pro neodborníky. Za třetí, je v našem zájmu, abychom získali efektivní rámec, eh, který nám umožní co nejlépe podporovat členské státy v boji proti trestné činnosti. Jsou tam určité změny, které především vítáme jako Europol. Ty se týkají konkrétně záměru komise vytvořit návrhy pro zvýšení naší efektivity, efektivity naší činnosti, tak aby Europol mohl se efektivně zapojovat do společných vyšetřovacích týmů. Dojde i ke změnám v komunikaci, v režimu komunikace, eh, lepší tok informací mezi příslušnými orgány. To se týká toku informací ze členských států přímo do Europolu a také i zvýšené možnosti financovat operativní činnosti z rozpočtu Europolu. A jedna z největších novinek tohoto návrhu určitě je to, co technicky nazýváme eh, koncepce integrovaného zpracování dat. To je velice důležité abychom si e, zmodernizovali stávající architekturu zpracování dat, protože e, to je koncepce 15 let stará, samozřejmě prověřená, ale musíme zmodernizovat naši architekturu zpracování dat e, podle nových požadavků boje proti terorismu. Zjistili jsme, že dnešní hrozby organizovaného zločinu a terorismu jsou dynamičtější a mezinárodnější. E, v, před určitými lety, desetiletími, tak e, jak si e, ty stávající režimy pro zpracování dat byly jaksi tak od sebe oddělené, izolované, protože se zabývali konkrétně konkrétními hrozbami, jako obchodování s lidmi, obchodování s drogami, ale dnes v podstatě máme eh, organizované teroristické skupiny, které i, i jak si se průřezově zabývají různými typy trestné činnosti, což eh, nás vedlo k eh, závěru, že mm, zde potom mm, ten, ten způsob, kdy ty informace se ukládají v různých systémech, tak to je v podstatě takovou limitací, protože analytici nemohou se dostat Eh, do eh, všech těch systémů a eh, nemohou mít plný tedy obrázek o všech údajích ve všech systémech. Takže proto víme ze zkušenosti, že nám to brání zmaximalizovat naši podporu, kterou poskytujeme členským státům. Proto hm, samozřejmě budeme eh, logicky eh, rozdělovat a oddělovat ta data pro účely, eh, pro které se zpracovávají, takže funkčně je budeme oddělovat. A potom také další důležitá věc. Členské státy i nadále samozřejmě budou plně pod kontrolou a budou nadále vlastníky těch dat. Europol musí zachovávat vysokou úroveň ochrany údajů. Jsme hrdí na to, že máme e, docela dobré jméno, protože systematicky respektujeme jeden z nejstriktnějších režimů ochrany údajů, které máme. A samozřejmě tyto principy se musí vztahovat i na zpracování všech osobních údajů v Europolu, a toho bude dosaženo právě díky té koncepci integrovaného zpracování dat. A lze očekávat ještě i zlepšení, protože tato koncepce by měla vést ke zjednodušování procesů a systémů. E, údaje se budou ukládat pouze jednou a ne v různých databázích či systémech a také i to přispěje k efektivnější aplikaci společných pravidel na ochranu údajů a využívání informací nebo eh, ve smyslu stávající směrnice o ochraně osobních údajů, tak o tom se bude diskutovat ještě v souvislosti s naším konkrétním eh, režimem ochrany údajů v Europolu. Ten dobře fungoval za posledních 15 let. A ty obecné principy ochrany údajů podle směrnice, samozřejmě ty byly určeny pro různé kontexty, i kontexty nepolicejní. A samozřejmě eh, jde o to, aby i eh, splňovali požadavky eh, orgánů činných v trestním řízení, které jsou unikátní. Samozřejmě to je něco, co potom má obrovský dopad na efektivitu naší činnosti. Pokud jsme názoru, že stávající režim je takovým příkladem pro policejní orgány v Evropě, tak si myslíme, že radikální změny v tomto nejsou nutné. A samozřejmě tady celá řada velice dalších zajímavých eh, prvků v tomto návrhu. Já bych chtěl vybrat eh, jeden, a, mm, ale nemohu k tomu moc eh, říci. Týká se to sloučení s Cepolem. Víte, že členské státy k tomu mají svůj postoj, který je také i reflektován v stanovisku naší, našeho řízení v podstatě k tomu se zde teď nebudu vyjadřovat. Nicméně, pokud eh, budeme techni, technicky, technicky žádáni, abychom implementovali to či ono řešení, tak jsme k tomu připraveni. A poslední bod, ten se týká parlamentní kontroly. Vítáme, vítáme návrh nařízení pro větší transparentnost a demokratickou zodpovědnost. Již nyní náš stávající rámec eh, v podstatě eh, plánuje, s pravid, pra, plánuje nebo počítá s pravidelnou výměnou informací eh, s Evropským parlamentem. Jsme tady častými hosty a i vítáme konstruktivní přístup parlamentu jednotlivých členů a samozřejmě jsme ochotni pravidelně informovat Evropský parlament a Národní parlamenty o naší činnosti. Pokud jste přesvědčeni, že to, co Europol dělá, je správné, tak asi spíše nás budete podporovat, eh, stejně jako mm, vaši kolegové z národních parlamentů, což zvyšuje naši demokratickou legitimitu v očích evropských spoluobčanů. Vítáme návrhy návrh nařízení. Jakmile to nařízení bude přijato, budeme mít právní základ pro zvýšenou spolupráci, například tak, že budeme informovat Evropský parlament a národní parlamenty o detailech naší činnosti, třeba o těch různých eh, analýzách, strategických analýzách a situačních zprávách, studiích, hodnoceních eh, i našich smluvních ujednání se třetími stranami. Europol bude dostávat doporučení mm, Evropského parlamentu, doporučení k našemu několikaletému pracovnímu programu Evropský parlament bude i zapojen do jmenování vrcholového managementu Europolu, tedy mm, eh, generálního ředitele, výkonných ředitelů. A také i vítáme to, že nařízení plánuje s možností sformalizovat přístup eh, Evropského parlamentu k důvěrným informacím a citlivým informacím. Eh, mm, to je velice důležité teď samozřejmě, jakmile eh, se na tom s Evropským parlamentem dohodneme, tak to může fungovat. Pane předsedo, to je můj, můj stručný projev. Doufám, že jsem respektoval vyměřený čas a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Neumann. Děkujeme. Pane Neumane. A nyní máme tady celou řadu podnětů pro diskuzi. Pokud je o pravidla této diskuze, dáme slovo členům národních parlamentů, zástupcům jednotlivých skupin a poté vždy pohovoří europoslanec. A to k jednotlivým aspektům navrhovaného nařízení, například na úrovni policejní spolupráce, To je tedy eh, vlastně takové první téma k debatě a poté vždy by bylo dobré, kdybyste se vyjádřili i k tomu, jak si představujete úlohu národních parlamentů a europarlamentů v tomto procesu. První Mrs. Matraj. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Pane předsedo, dámy a pánové, Rada Evropy přijala stokholmský program a cíle tohoto programu byly implementovány a nyní tedy uvažujeme o tom, co dělat po Stockholmu. Je potřeba přijít s novým programem a získat pokyny od eh, Evropské rady v tom smyslu, jaké mají členské státy priority v této oblasti. Pro Maďarsko je velice důležitý boj s nelegálním přistěhovalectvím protože nelegální migrační toky z východu a jihu procházejí Maďarskem do šengenského prostoru. Došlo k významnému nárůstu objemu této migrace. V letech 2010 až 2011 došlo k 30 až 40 procentnímu nárůstu objemu nelegální migrace. a v poslední době byl ten nárůst až o 150%. Zároveň jsme však svědky určitého pozitivního vývoje. Frontex a komise nám sdělili, že dochází k pozitivnímu vývoji, ale v Maďarsku musím říct, že to tak nepocitujeme, protože trpíme dopady sekundární migrace. V prvním čtvrtletí došlo k nárůstu o 658 došlo k nárůstu počtu žádostí o azyl. Systém je také zneužívan do značné míry. A na tom všem je třeba intenzivně spolupracovat s ostatními členskými státy a třetími zeměmi. No. Ve zprávě Frontexu za rok 2012 k té vnější pozemní hranici vyplývá, že Maďarsko, že do Maďarska proudí druhý největší počet nelegálních přistěhovalců. My také spolupracujeme s třetími zeměmi, jako je Srbsko a další sousední země. Rádi bychom tuto spolupráci dále rozšířili, protože nelegální přistěhovalství je problém na úrovni celé Evropské unie. To znamená, že je třeba, abychom spojili síly v boji proti němu. Evropská unie pomáhá Maďarsku hrát roli takového anděla strážného. Otevřeli jsme kontaktní místa, do eh, naší země proudí odborníci z jiných států a opačně, čili děláme, co můžeme v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. A organizovanému zločinu, který je zatažen do problematiky eh, nelegální migrace. Děkuji. Ještě tedy k té debatě chci říct, že 10.40 dorazí paní Lebaj, generální ředitelka pro spravedlnost Evropské komisy. Je to pan, promiňte, François Lebaj. A po něm komisařka Malstrojemová, takže máme velice dlouhý seznam řečníků a já na vás apeluji, abyste se omezili na dvě nebo tři minuty. Paní Kregr, eh, zástupce eh, chorvatského parlamentu. Dámy i gospodom. Ah, excuse me, Mr. Kregr. Mr. Kregr, yes. Thank you very much. to pan Kreger. I was looking for you, Mr. Kreger. There you go. Dame i gospodo, u očekivanju ulaska Hrvatske u Europsku uniju, upravo u ovih dana Hrvatski... Děkuji. E, ten, v těchto dnech Chorvatsko přijímá zákon, který e, se týká e, spolupráce ve věcech trestních a e, nyní také přizpůsobujeme naše zákony e, tak, aby byly v souladu se všemi podmínkami, které jsme přijali v rámci vyjednávání o členství v EU. Chorvatsko je velice zneklidněno. E, ve světle problémů, eh, které mají i naši sousedé, co se týče boje proti eh, závažné trestné činnosti a chtěli bychom i tedy proto zintenzivnit spolupráci se všemi orgány Evropské unie. Eh, rádi bychom i dospěli na takovou úroveň spolupráce, abychom mohli eh, eh, skutečně v praxi aplikovat eh, spolupráci třeba i v oblasti, jako je konfiskace výnosu z trestné činnosti nebo jako jsou další možnosti spolupráce. Naše zkušenost je taková, že až do posud, do posud jsme eh, dosáhli vysoké úrovně bilaterální spolupráce s řadou zemí. Podepsali jsme smlouvy, smlouvy, které umožnily spolupracovat eh, s policejními orgány. Máme velice dobrou zkušenost eh, týkající se činnosti policejních orgánů různých zemí, které vysílají své pracovníky do Chorvatska, kde spolupracují s našimi chorvatskými eh, policisty, především v turistické sezóně. Doufám, že náš vstup do EU bude příležitostí Eh, abychom překonali ty problémy, poněvadž trestná činnost eh, samozřejmě eh, je typ činnosti, která se rentuje, především když se provádí nadnárodně. A u nás je to velký problém, protože naše policejní orgány nebyly k tomu dostatečně zatím vyškoleny. Děkuji, pane předsedo. Hovořím tu za konzervativní stranu na Spojeném království a dovolte mi říci, že tato diskuze je velmi vítaná, ale je velmi typická, jakým způsobem se rozvíjí. Většina z nás opravdu oceňuje služby Europolu i možnost transparentní diskuze o nich. Víme, jak eh, cený příspěvek Europol přináší eh, v boji proti organizovanému zločinu po celé Evropě i jinde. A musím říci, eh, že tady chci poděkovat i zástupci sněmovny lordů. Ze Spojeného království vím, jak důkladnou práci jeho výbor odvádí a jak kvalitní je poradenství pro britskou vládu v této věci. Nové nařízení o Europolu spozuje velký zájem v celé řadě parlamentů, takže eh, což dokazuje i hojná účast dnes. Takže jenom dvě připomínky. Za prvé k dozoru a za druhé eh, k opakovanému užití dat. Pokud jde o dozor, My nyní tedy odkazujeme na právní základ podle článku 88 smlouvy, který ustavuje základy pro fungování Europolu, a to na základě souhlasu orgánů členských stát, příslušných orgánů členských států, na jejíž území Europol chce provádět vyšetřování a na základě souhlasu příslušných kom, národních orgánů. Já si vážím práce té Evropské agentury na ochranu dat, ale myslím si, že by bylo škoda, kdyby eh, tím, že Europolu přidělíme nové kompetence v dozoru nad daty by eh, se jaksi jeho fungování stalo pro nás méně transparentní. To by byla škoda. A já doufám, že tedy tu, eh, ten poměr transparentnosti a, a utajování nastavíme dobře. V rámci diskuze o eh, skandálu PRISM která už se tahne na půdě tohoto parlamentu několik týdnů. A na základě debaty o navrhované směrnici a nařízení o ochraně dat, musím říct, že máme obavy z toho, kolik údajů o našich občanech by mělo být eh, jaksi odváděno, uchováváno a tím pádem také zabezpečeno. Panují tu opravdové obavy, zdali orgány donucovací e, jsou schopny bezpečným účinným způsobem vyměňovat tyto informace. Já nechci, aby došlo k situaci, e, že právě z toho důvodu, že si nejsme jisti, bude to nařízení formulováno tak striktně, že vlastně znemožní jakoukoliv opravdu užitečnou spolupráci Eh, donucovacích orgánů. V tom eh, komerčním sektoru se s daty obchoduje daleko volněji, než jak to navrhujeme my. A já myslím, že tady je třeba dát pozor, abychom nebyli příliš striktní, pane předsedo. Já a moji kolegové rozhodně podporujeme Europol a jeho budoucnost a zapojení členských států, jako je Spojené království. Vím, že Spojené království těmto strategiím věnovalo spoustu času a práce. A je třeba tedy zohlednit obojí tu nutnost vyměňovat si data v rámci účinného fungování této agentury, ale také tu potřebu chránit údaje o našich občanech. Já se tedy těším na další diskuzi. A nyní zpátky k národním parlamentům několik členů italského parlamentu. <clears throat> Děkuji. My e, jsme potěšeni, že se posílí role Europolu v boji proti kriminalitě a to i e, že se eh, rozšiřuje příloha 1 nařízení a je třeba dobře vymezit i spolupráci a především se vyhnout tomu, aby nedocházelo k duplikacím s jinými kanály spolupráce, které existují. Je třeba se vyhnout tomu, aby Europol se nestal eh, takovou eh, nadstrukturou pouze, která by duplovala eh, jiné kanály spolupráce. A pokud jde o kontrolu činnosti Europolu ze strany Evropského parlamentu, zde je třeba detailně toto dobře upravit a nejenom to omezit na možnost přístupu k informacím, ale e, pravidelné zprávy, které se budou podávat, o tom jsme slyšeli, ale také i bychom měli garantovat i možnost větší přímé kontroly ze strany členských států a neomezit to pouze na přístup k údajům, které jsou v držení Europolu je eh, třeba i eh, velice eh, i dbát nad způsobem, jak se zachází se soukromými údaji. Je hm, třeba, jak i jsme hm, slyšeli hm, v úvodu, aby Europol také i měl za cíl i podporovat to, aby architektura ukládání dat v členských státech byla kompatibilní s tím, jak se ukládají v Europolu, tak aby zde došlo k větší homogenosti eh, toho eh, předávání informací mm, mezi členskými státy Europolu, protože to je eh, třeba pro efektivnější boj proti trestné činnosti a je třeba i dematerializovat eh, listiny eh, a to znamená přejít zcela na tu kulturu databank, které musí být homogenní. Teď pokud jde o ochranu osobních údajů, eh, zde mm, mm, v návrhu nařízení to je docela dobře propracováno a určitě zde jsme slyšeli obavy, které vyjádřil britský kolega. Já myslím, že to tam je dobře ošetřeno v tomto návrhu. I podle nás je pozitivní eh, fakt, že se se eh, hovořím tedy za naše hnutí, je třeba i eh, posílit to, jak členské státy budou mm, povinny i skládat účty za to, že se nevyšetřuje mm, daná trestná činnost, i když o to bylo požádáno a je třeba tedy i lépe zajistit koordinaci, protože členské státy mají různé právní systémy. A dále mm, mm, mm, e, zde e, členské e, státy tedy by měly tedy mít, mít povinnost případně odůvodňovat to, že nezahájili trestní stíhání. Dále Ehm, zde já zde ehm, tedy si myslím, že je třeba příznivě vidět tento návrh poslední Europolu. Děkuji. A kolega Familiety. Dobrý den toto pracovní jednání je vynikající příležitostí vyměňovat si názory na téma, které je politicky důležité, tedy fungování Europolu a parlamentní kontrola nad touto agenturou. Máme za to, že eh, v podstatě je to eh, něco, co jde směrem k politické unii. A v těchto dnech i zde eh, náš parlament, parlament se zabývá eh, návrhem, eh, který předkládá Evropská komise a zde potřebujeme další tedy informace, abychom mohli různé aspekty ještě lépe vyhodnotit. Určitě Europol zaznamená velký pokrok, především pokud jde o výměnu informací a pokud jde o posílení spolupráce mezi jednotlivými státy, i pokud jde o e, společná vyšetřování a sdílení údajů, i pokud jde o e, ty e, různé garance, které se týkají ochrany osobních údajů, to je všechno respektováno. Nadnárodní charakter trestné činnosti, to znamená i posilovat struktury Europolu a institucionální regionálně je třeba si vyměňovat nejlepší zkušenosti a zajistit maximální spolupráci mezi různými orgány členských států. Nicméně i jsme docela překvapeni, když vidíme čtyři aspekty, teď je rychle zmíním. Především není jasné, zda Evropská komise hodlá Europolu e, i dát jinou funkci než pouhé koordinování, to znamená operativní e, kompetence chce dát Europolu a takže zde je třeba tedy eh, si uvědomit, že by potom mohlo dojít k určitému zmatení funkcí. A za druhé, eh, zde souhlasím eh, s Augustin Dias de Mera, zde eh, možná je nevhodné i eh, sloučit Europol s Cepolem. Je třeba pochopit, proč, eh, k čemu by vedlo toto sloučení, jaká očekávání by to mělo splnit, anebo jde pouze o obětování jedné struktury, tedy Cepolu, protože zde mm, v podstatě potom by tedy tuto funkci Cepolu musela převzít, museli převzít národní orgány. Za třetí, i změny, které se týkají řízení Europolu, to podle mě plně nerespektuje cíl eh, propojení eh, eh, s, mm, s, s národními orgány, protože zde by mohlo dojít k duplikacím kompetencí a k, čerp, k mrhání mm, prostředků. Dále za čtvrté, jak řeklo, řekli předřečníci, demokratická kontrola nad Europolem. Zde to je velice delikátní. Ty činnosti, které má mít Europol, to je velice delikátní, především pokud je o zpracování dat, což znamená systematickou kontrolu ze strany parlamentu parlamentu, které musí mít pod kontrolou činnost této agentury, tak aby nedocházelo k manipulacím s těmito údaji. Zde mě hodně uklidnilo to, co jsem právě slyšel od pana Diase Demera i to, co jsem slyšel od eh, Petra Hastingse poněvadž Augustin Demera hovořil o tom, že je třeba lépe propojit e, e, Europol s tou parlamentní kontrolní strukturou, která by se měla vytvořit a je třeba i zde být takovým garantem a e, dohlížet nad zpracováním údajů a nad tím by měli mít možnost dohlížet i příslušné orgány členských států. Takže návrh nařízení podle mě zatím se jeví nedostatečný v tomto smyslu především ve světle článku 88 Lisabonské smlouvy. Já tedy očekávám, že eh, zde v této věci dojde k významným změnám. A nyní pan Albrecht z Evropský parlament. Yes, thank you, president. Děkuji. Myslím, že tato výměna názoru je velmi důležitá. Je důležité posílit možnost Europolu odvádět svoji práci a také přeshraniční spolupráci. Podle mého názoru bychom měli především eh, klást důraz na práci společných vyšetřovacích týmů, tyto posílit tak, aby byly schopny přímé spolupráce. a zlepšit svou práci. Pokud je o to nařízení, celá řada návrhů, které jsou obsahem zprávy z pana Deméra, jsou velice důležité. Protože policejní spolupráce je důležitý nástroj, je to důležité i e, v té meziparlamentní debatě, kterou tu vedeme dnes. Já si myslím, že ta dobrá práce Europolu je tak široce uznávána také proto, že tady zvláště ochrana dat je opravdu důrazně jištěna. A já se chci připojit k Petru Hastingsovi, který řekl, že bychom neměli snižovat eh, velice kvalitní normy, které platí pro ochranu dat, a to je na půdě Europolu. Je to také dobrý příklad pro národní orgány, protože pokud opravdu chceme posilovat spolupráci mezi různými policejními orgány členských států, je třeba jim věřit. V tom smyslu, že tedy tu máme stejnou míru ochrany fundament, základních principů a práv. Zvláště na tom technickém poli výměny informací, což je vlastně obsahem každodenní práce při vyšetřování a to tedy práce i vyšetřovacích týmů. O to se chceme snažit i my jako Evropský parlament a proto je velmi důležité, abychom harmonizovali standardy fungování ochrany dat v členských státech na úrovni Europolu a tak dále, Tady hraje velice důležitou úlohu nová směrnice o ochraně dat, je tedy velmi důležitá právě pro spolupráci donucovacích orgánů a orgánů soudních. Rada příliš nespěchá s touto směrnicí, ale já apeluji na kolegy z národních parlamentů, vyvíjejte tlak na své vlády tak, aby na půdě rady došlo k významnému urychlení práce na této směrnici. Eh, děkuji. Máme tedy celou řadu otázek a připomínek, zvláště k tomu novému nařízení Europol. Ale pan Demera musí odejít za nedlouho, čili pojďme mu dát slovo, aby měl možnost zareagovat a pak tedy eh, navážeme dalšími 20 minutami diskuze. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Za prvé se musím omluvit, protože v pět hodin odpoledne začíná mi kulatý stůl ve Španělsku. A já velice mm, si cením všech poznámek, mm, které eh, eh, měli, jednak obsahovaly tu eh, dimenzi komunikační a potom interpretační a některé byly spíše otázkami. Takže z toho ale vyplývají mně jasně dvě linie, se kterými souhlasím. Také to ve mně vzbuzuje určité obavy. Za prvé, ochrana osobních údajů. Eh, ochrana údajů eh, v této policejní agentuře. To je klasická diskuze. To znamená, co má přednost? Svoboda anebo bezpečnost? Často se říká, že přednost mají vždy svobody. Nelze tedy eh, mít bezpečnost eh, bez toho, aniž by ta bezpečnost se podřizovala svobodám. A to mě vede k té oblasti kontrol. Samozřejmě, hranice demokracie, ty stanovuje parlament. Nebo parlamenty stanovují limity demokracie. A proto, nezávisle na tom, jak bude mít solidní systém ochrany údajů, tak souhlasím s tím, co řekl pan Hastings a pan Albrecht pan Albrecht je taková autorita na ochranu osobních údajů v parlamentu. Je mladý a už je to autorita. A je třeba jít do úvahy tedy vše, co on říká. Skutečně. Takový parlamentní kontrolní orgán, který by byl složený z Evropského parlamentu a z národních parlamentů, to by byl takový nástroj záruky nejenom co se týče ochrany osobních údajů, ale také vůbec eh, co se týče eh, eh, plnění pravomocí, tak jak je nařízení přidělí Europolu. Zde já samozřejmě co se snažím zde opravit, to není, že bych absolutně všechno chtěl napravovat. Ne, já chci napravit tu, ob, tu demokratickou kontrolu. A v podstatě i my eh, v minulém funkčním období jsme vedli podobnou, úplně stejnou diskuzi o parlamentní kontrole. A já tedy eh, v těch pozměňovacích návrzích se zaměřím tedy na parlamentní kontrolu především. vězte, že já velice si cením práce Europolu a já to tady říkám na adresu britských kolegů. Já chci, aby i oni věděli, že já jsem mluvil s řadou lidí předtím, než jsem předložil alternativní návrh. Také jsem mluvil i se zástupci britské vlády. A britská vláda, ta si velice cení činnosti Europolu, tak chce spolu s dalšími vládami chce samozřejmě chránit tu svoji baštu svých eh, národních orgánů. A zde eh, naváží na to, co řekl Peter Hastings úvodem. A to, že je třeba harmonizovat eh, kompetence členských států v oblasti bezpečnosti a to je třeba harmonizovat s kompetencemi Europolu. A zde bych zareagovala na jednu z velice inteligentních otázek, které předložil italský kolega. Ano. Operativní kompetence, které chce eh, eh, komise udělit, tak vlastně jsou podřízeny, v zásadě jsou podřízeny společným týmům. Ty budou mít společné vyšetřovací týmy, to znamená, nikdy to nebude jenom pod vedením Europolu, ne. Europol je pouze, pouze toho součástí, součástí těch společných týmů. Já ještě jednou se omlouvám, ale mm, samozřejmě jsem vám k dispozici písemně, můžeme si vyměňovat e-maily a přeji vám úspěšnou diskuzi. Děkuji. The rest of the panelists would like to react to, but I suggest we... Tak eh, já myslím, že nejdříve dáme slovo všem zbývajícím řečníkům a potom dáme prostor pro odpovědi. A já bych chtěl připomenout, že jsme poněkud omezení časem, takže snažte se vejít každý, prosím, do dvou minut. A nyní pan Grulich z České republiky, dvě minuty. Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, nejdříve poděkoval organizátorům za uspořádání meziparlamentního jednání, které považuji za velmi přínosné. Rád bych vás seznámil s několika osobními poznámkami opírajícími se o dlouhodobá stanoviska Senátu parlamentu České republiky. Je zřejmé, že potřeba stanovit postupy pro, pro parlamentní kontrolu Europolu jak ostatně vyžaduje smlouva o fungování Evropské unie, a proto lze předložení návrhu nařízení přivítat. Pochybnosti však vyvolává navrhované sloučení agentur Europol a CEPOL. I z tohoto důvodu se návrh nařízení setkal s širokou kritikou členských států, České republiky nevýjímaje. Jeví se proto jako vhodné, aby komise původní návrh přepracovala a znovu jej předložila k projednávání vnitrostátním parlamentům podle protokolu číslo 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. U takto významného návrhu je zcela nevhodné, aby byl zásadně přepisován až v průběhu legislativního procesu a aby se vnitrostranické parlamenty v rámci předložené kontroly vyjadřovaly již zcela neaktuálnímu znění. Děkuji vám za pozornost. Now, Mr. Vlach Orgianis from Greece. Nyní pan Vlach Orgianis z Řecka. Děkuji vám, pane předsedo. My to nové nařízení vnímáme pozitivně. Domníváme se, že je to významná práce legislativního charakteru a chtěli bychom poděkovat zpravodajům za tyto návrhy. Všichni se shodneme na tom, že parlamentní dohled je nezbytný, že je třeba, aby zástupci, volení zástupci měli vhled do eh, této problematiky. Eh, také se domníváme, že s tím, jak roste závažnost přesraničního eh, zločinu, eh, je třeba posilovat taky tuto stránku našeho dohledu. Je třeba prostě držet krok. Přeshraniční spolupráce je naprosto nezbytná. Já souhlasím s kolegy z Maďarska, pokud se týče problému nelegální imigrace. 70 nelegálních imigrantů z Afriky, eh, Blízkého východu eh, přicházejí skrze Řecko. A vždy se najde dost ochotných eh, těch, kteří je vpašují dovnitř a do Evropské unie a chtějí je využívat. Proto tedy potřebujeme společnou akci, eh, společnou spolupráci, protože, eh, jak říkám, tito lidé eh, sem proudí a snaží se tady jednoduše a prostě mít dobře. Pokud se týče Europolu a Cepolu, my už jsme vyjádřili přání, aby bylo možné u nás eh, mít agenturu CEPOLu, to by nám skutečně pomohlo. Španělsko. Děkuji, pane předsedo. Evropská policejní spolupráce je zásadní pro boj proti trestné činnosti a terorismu a je třeba se vyhnout roztříštěnosti této činnosti. Tato eh, spolupráce je důležitá. Samozřejmě eh, někdo nemůže, nemusí sice mm, být v eurozóně, ale to není žádné drama, ale bylo by dramatické, kdyby se nespolupracovalo v této oblasti. A hovoříme tedy zde o eh, parlamentní kontrole dohledu. Eh, jak i jsme eh, i slyšeli ve smyslu Lisabonské smlouvy. A je třeba, aby eh, tento proces také skládal své účty a to je to, co se děje na úrovni národní, takže se to také samozřejmě musí dít i na úrovni evropské. Tady nejde o to ale mm, vytvářet nějaké velké struktury pro provádění této kontroly. Souhlasíme s Augustinem Demera, to znamená, je třeba vytvořit parlamentní kontrolu, ano, ale je to, musí být systém odlehčený, operativní a já bych chtěl, aby to byl systém operativní, aby měl k dispozici vždycky předem dokumentaci a eh, chci, aby potom ta kontrola a diskuze o činnosti Europolu, aby to byla neformální diskuze, neformální schůze, aby to bylo, byly a ne, abychom eh, tady se scházeli nějak ve velkém a mm, přednášeli se eh, mm, nějaké zprávy o činnosti. Já chci, aby to bylo operativní, a eh, protože to je to, co určitě přispěje větší efektivnosti tohoto boje v Evropě. Děkuji, pane Moreno. Mrs. Ernst. Paní Ernst. Děkuji vám. Já bych eh, ráda navazala na mm, pana Estemeru. My ho podporujeme jako frakce zcela jasně, eh, pokud se týče rozdělení eh, CEPOLu a Europolu. Také se domníváme, že by bylo dobré, aby také národní ochránci dat byli nejenom součástí EDPS, ale aby byla i silnější koordinace, lepší koordinace mezi eh, všemi vzhledem k Europolu. Myslíme si, že je to nezbytné. Pokud se týče parlamentní kontroly, bylo by dobré institucionalizovat. Hovořilo se o jednotné eh, o jednotné parlamentní kontrole. My máme třeba v Německu eh, komisi pro parlamentní kontrolu a je to i v jiných zemích a myslím si, že je to správně. Domnívám se, že kontrola Europolu je v současné době téměř netransparentní. No a ještě bych navrhla, pokud se ochrany dat týče, aby zástupci parlamentů, kteří se toto problematiku už zabývají, aby se spojili s panem Estemerou a nějakým způsobem se eh, dohodli a využili tak výsledku diskuse, která dosud byla vedena. Jinak bych chtěla říci, že se ubíráme správným směrem a jsem velice ráda, eh, že pan Estemira, který tady bohužel už není, eh, předložil tyto návrhy. Děkuji vám, pan Rekord eh, z Nizozemí. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také všem těm, kteří přispěli do debaty. My hovoříme o demokratické kontrole a zaznělo už mnoho, ale já bych chtěl pohovořit o informacích, které nelze zveřejňovat. Policie už z definice pracuje s důvěrnými informacemi. A to je vlastně otázka na pana Demeru, ale také na pana Neumana. Možná pan Neumann by Eh, mohl poněkud rozvést, jakým způsobem lze provádět demokratickou kontrolu tam, kde pracujeme s důvěrnými informacemi. V nizozemském parlamentu je možnost eh, informovat o tajných či důvěrných informacích eh, předsedy frakcí. Nevím, jak to funguje na evropské úrovni a pokud to není upravené, pak je to tedy určitě mezera v demokratické kontrole. Takže jak to je, to mě zajímá. Nyní pan Papulidis z Kypru. Já bych se rád zeptal. Uvažovali jste o tom, eh, jelikož eh, zde máme kontrolní orgán dozírající na Europol. Jestli tedy se počítá také s tím, že by si u Europolu mohli stěžovat občané na porušování důvěrnosti dat. Já myslím, že to je problém, poněvadž máme kriminalitu na internetu, pornografii, krádeže dat. Je zde určité nebezpečí, že národní eh, soudy de facto se nemohou dozvědět, eh, jakým způsobem se tyto informace jsou nebo nejsou poskytnuty a proč eh, je to odepřeno. Také eh, dochází také k tomu, že lidé se třeba nemohou bránit proti využívání ne zcela legálního způsobu argumentace, právní argumentace. Čili eh, jestliže tedy chce někdo si stěžovat proti určitým údajům, které jsou proti někomu používány, tak je třeba také vědět, jakým způsobem eh, se k těmto informacím eh, třeba soud dostal. Děkuji, pan Bronx za Evropský parlament. Děkuji vám. Europol eh, omezuje se na eh, vyšetřování podezření ze závažných zločinů, anebo se zabývá také eh, činnostmi a politickými činnostmi, které nejsou v meritu trestního práva. A zajímalo mě to, nakolik je to součástí práce Europolu. Dále, členské země mají různé definice trestného činu. Takže zajímalo mě, zda policie členského státu eh, bude moci vyšetřovat nebo podávat informace, eh, které nejsou eh, týkající se činnosti, která není trestnou v její členské zemi. Dále, pokud se týče navrhovaného dozorového orgánu, domnívám se, že nemůže přímo vyšetřovat eh, policejní činnost, ale možná může tedy eh, provádět dozor nad celkovým fungováním. A co může eh, dozorový orgán nynější či budoucí dozorový orgán vlastně dělat. Může například iniciovat vyšetřování. Děkujeme, děkujeme za spolupráci. A nyní eh, máme pár minut pro to, aby pan Liste mohli odpovědět, než se pustíme do další prezentace. Takže pan Henny, pan Lord Henny. Já se nebudu snažit odpovědět na všechny ty otázky, protože na to nemáme čas, ale všímám si tady toho, že je tu velká podpora návrhu komise. Veškeré ty připomínky se týkají eh, detailů, ožahavých detailů, ale nikdo nespochybňuje základ. Jenom dvě takové drobnosti. Spojené království je samozřejmě spíše destinací eh, nelegálního přistěhovalství. Nejsme transitní zemí. Ale velmi dobře si uvědomujeme, že je potřeba spolupracovat s transitními zeměmi nemáli dojít k nárůstu nelegální migrace, kterou také velmi trpíme. A já si myslím, že ta eh, nedávno přijatá legislativa Evropské unie v oblasti boje proti obchodu s lidmi je významným příspěvkem v této věci. A konečně ještě problematika stížností, eh, na které upozornil zástupce Kypru. Samozřejmě to nové nařízení vede i k tomu, že tedy vymezuje povinně jurisdikci Evropského soudního dvora, což eh, zatím neexistovalo. Některé členské státy to přijali pouze dobrovolně. To je tedy jedna z těch eh, sporných záležitostí pro britskou vládu, která se ještě pořád rozhoduje, jestli tady uplatní výjimku nebo ne. Zdá se, že fúze CEPOL a Europol není příliš podporována a já opravdu pochybuji, zdali e, se podaří ji prosadit. A konečně pokud do institucionální struktury spojené s dohledem, já myslím, že je evidentní, že bychom mohli mít něco velice složitého, drahého, e, zdlouhavého. To by ale byla chyba. Proběhly užitečné debaty eh, mezi komisí, národními parlamenty, Evropským parlamentem, kterých jsem se účastnil a vyplnulo z nich, eh, že je třeba eh, náš přístup opravdu dobře vyvážet. A kromě toho je naprosto zásadní, abychom se nemíchali do té každodenní práce policie. To neděláme u sebe doma a nemůže k tomu docházet ani na evropské úrovni, jinak eh, bychom vlastně oslabili fungování donucovacích složek. A konečně statistiky o tom, jak často je používána podpora ze strany Europolu, společných vyšetřovacích týmů a tak dále, Tedy tyto statistiky ukazují, že členské státy používají Europol stále více. A to je, myslím, nejlepší možný důkaz o tom, že tedy práce Europolu přináší skutečnou přidanou hodnotu. Děkuji za vaše vystoupení. Možná ještě někdo, pan Hastings, by se rád vyjádřil. Děkuji, dva body. Vy tu všichni hovoříte na téma, že, Evrop, že ochrana dat je na evropské úrovni důležitá, neměla by však být eh, vyprojektována tak, aby bránila výměny dat mezi národními orgány. Podle mého názoru ten návrh, který máme před sebou teď, umožní takovouhle výměnu informací, ale tedy za předpokladu dodržení určitých bezpečnostních opatření, což je také žádoucí. Myslím, že teď je to dobře vyvážené a že to bude vyvážené i do budoucna. Pokud jde o navrhovanou strukturu dozoru, já jsem zdůrazňoval potřebu holistického přístupu, inkluzivního přístupu, to znamená, že ten výraz exkluzivní tady neplatí, ale je třeba také jasně rozdělit úkoly a pravomoce. Současná struktura, kterou jsme zdědili vlastně z 90. let, je postavená na omezených strojích, oslabených pravomocích a omezené nezávislosti. To znamená, neplní požadavky, se kterými přišel Evropský soudní dvůr nově navrhovaná struktura nijak neoslabuje eh, rozsah působnosti národních orgánů, protože umožňuje například posílení jejich spolupráce na půdě nebo na platformě Europolu. Nicméně, pokud ty dozorové pravomoce nad činností Europolu musí být formulovány velmi jasně. Já bych tedy rád viděl, jak si představujete koordinovaný dozor, dozor na základě spolupráce, na základě úzké spolupráce. Tady jde tedy o dozor, ale pokud jde o tu eh, operační spolupráce, tady zase musíme jasně odlišit a stanovit jasná pravidla. A konečně pan Neumann, zástupce Europolu, jenom velmi stručně. naprosto souhlasím s tím, že tady Europol je skutečně používán čím dál tím častěji. Slyšel jsem také celou řadu eh, podpůrných komentářů. Ceníte si naší práce, za to jsem velmi vděčný pokud je o parlamentní dozor nad prací Europolu, pokud to povede k posílení naší legitimitě, k tomu, že naše práce bude ještě více oceňována a bude tu panovat důvěra ve spolupráci s parlamentem, jsme pro. Pokud jde o konkrétní otázku zástupce holandského parlamentu, mohu vám říci, že návrh nařízení o Europolu umožňuje přístup in camera k utajovaným informacím. Pokud je otázku zástupce britského parlamentu, tady mohu říci, že informace, které získáváme, přicházejí od členských států. A do značné míry tedy byly také schromážděny zákonným způsobem. Členskými státy byly ověřeny členskými státy, předtím, než je obdrží Europol, čili můžeme čekat, že všechny ty informace, které zpracováváme, eh, jak se jsou v rozsahu působnosti našeho mandátu, nejdou mimo. A tím tedy končí moje odpovědi na vaše otázky. My vám všem děkujeme, děkujeme panelistům, děkujeme každému členovi národních parlamentů nebo eh, Evropského parlamentu a vítáme tady tedy nyní paní Lebaj, Eh, což je ředitelka eh, ředitelství pro spravedlnost Evropské unii. Tím otvíráme druhou část této diskuze o stavu justiční spolupráce v trestních věcech. Thanks again for your patience with no... Děkuji, děkuji za trpělivost. Bez dalších průtahů si vyslechneme prezentaci od paní Lbaji. A potom možná, pokud dorazí paní komisařka Malström, tak potom hned by navázala paní komisařka a poté by až následovala diskuse. a ty otázky potom by byly na eh, oba příspěvky z Evropské komise. Paní Ilbaj, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za eh, tuto příležitost dnes mm, vám sdělit, jakého pokroku jsme dosáhli s implementací stokholmského programu. Již to jsou tři roky od přijetí Lisabonské smlouvy a listiny základních práv, eh, které, což jsou dokumenty, které do centra evropské integrace staví občany. A komise, která nastoupila v únoru 2010, přijala nezbytné kroky pro to, aby tato mm, oblast eh, společný prostor spravedlnosti se stal realitou. A v této fázi je důležité se trochu poohlédnout a říci si, čeho jsme dosáhli při implementaci tohoto programu a udělat to nejenom s přáteli z Evropského parlamentu zde, ale také i udělat to s členy národních parlamentů, kteří také hrají významnou roli v tomto. První věc, na kterou nesmíme zapomínat ve světle Lisabonské smlouvy, je to, že nyní národní parlamenty mají větší roli i e, v tom, že dohlíží nad respektováním principu subsidiarity. A potom i samozřejmě e, v Eh, v oblasti spravedlnosti, základních práv, eh, občanství, takže to jsou témata velice blízká občanům, tak i zde národní parlamenty mají svoji roli. Dnes bych ráda eh, vám vysvětlila, čeho jsme dosáhli v těchto politikách, které jsou předětem Stockholmského programu a zde mám na mysli především iniciativy v oblasti růstu, v oblasti trestního práva, v oblasti základních práv a boje proti diskriminaci. Takže a začnou občany, protože tady jde o občany a zde hovořím se zástupci, kteří mi byli zvoleni. Stockholmský program, jak jsem řekla, do centra zájmu staví právě občany. A v oblasti spravedlnosti jsme předložili zprávu o evropském občanství, což je velice praktické opatření, které se snaží zlepšit život našich spolupčanů. Také jsme i předložili zprávu, výroční zprávu o e, e, listině základních práv. Cílem této zprávy nebylo tedy psát zprávu pro psa, jenom proto, abychom měli zprávu, ale skutečně si říci, k jakému pokroku došlo s praktickou realizací této listiny a především Eh, se podívat na to z pohledu toho, zdali základní práva se eh, stala horizontálním tématem mm, napříč všemi našimi politikami. Eh, nám především jde o věci jako boj za rovnost mezi muži a ženami. Zde třeba komise přišla s takovým návrhem kvót ve statutárních orgánech obchodních společností, což asi je kontroverzní, byste možná si mysleli, ale odráží to naši eh, vůli eh, v tom, aby i eh, složení statutárních orgánů firem odráželo normální stav ve společnosti. Takže to byla jedna reakce a další věc, kterou se teď intenzivně zabýváme a určitě to zmínil i Petr Hastings, je ochrana osobních údajů. U ochrany osobních údajů se snažíme posílit právo občana, občanů, poněvadž všichni, my všichni více a více eh, poskytujeme své údaje třeba přes internet nebo tím, že ho používáme a je proto třeba adaptovat eh, předpisy těmto novým požadavkům, které vyplývají z nových technologií. Konkrétně řečeno, tedy díky Lisabonské smlouvě parlament má možnost eh, rozhodovat o ochraně osobních údajů, což eh, eh, znamená, že musíme o tom intenzivněji nyní s parlamentem jednat. Ochrana osobních údajů, to znamená posilovat práva občanů, ale zároveň to i znamená usnadnit život podniků v Evropě. A my tedy navrhujeme jeden jednotný režim ochrany osobních údajů, a ne abychom měli 27 režimů, protože to by byla velká úspora pro podniky v Evropě a eh, byla by to úspora více než 2 miliardy ročně podle našich výpočtů. Je tedy důležité říci si ano, v centru našeho zájmu jsou občané a jejich práva, ale zároveň na druhé straně je třeba eh, i eh, propojit eh, ta naše opatření v oblasti spravedlnosti s růstem, tedy s úsporami, s ekonomikou. A proto my navrhujeme opatření jako eliminace exekvátur, doložky o vykonatelnosti což bylo opatření nebo nástroj, který stál spoustu peněz pro lidi a pro podniky a nemělo to smysl, takže to jsme zjednodušili. My jsme předložili i návrh, který se týká nesolventnosti. A mm, účelem je, aby když nějaký podnik je v problémech, v platební neschopnosti, tak se budou zvažovat eh, veškeré podklady, veškeré prvky, eh, především eh, z toho pohledu, aby, pokud to půjde, se zajistila kontinuita fungování toho podniku, protože priorita mm, by se měla dávat té možnosti přežití a mm, tím se také zabýváme nyní. To je tedy další opatření, které je propojeno s růstem. Potom máme zde návrhy, které se týkají smluvního práva, malých pohledávek. Ehm, snažíme se, aby spotřebitele a podnikatele, malí podnikatele snáze ehm, inkasovali své prostředky. Snažíme se i ehm, Eh, zjednodušit ty postupy, eh, to znamená třeba zkrácené řízení pro malé pohledávky do 2000 euro a dokonce teď to chceme zjednodušit eh, až do limitu 10 000 euro. To bude považováno za malou pohledávku. To jsou taková mini opatření, ale jsou důležitá pro růst. A také Kromě těchto jsme přijali iniciativy, eh, které se týkají rodin například. Nyní jsme zavedli nová pravidla, to bylo v roce 2010, nová pravidla, která se týkají rozvodového řízení v případě eh, tedy těch mezinárodních svazků a 140 tisíc eh, partnerů, tedy nebo manželství, má ten mezinárodní prvek, takže pro ně určitě to řízení bude přínosem. Zjednodušili jsme rozhodové řízení pro ně. Také i jsme předložili návrh, který se týká mezinárodního dědění. Tedy chceme zajistit, že budeme mít jasný předpis, které se zde budou aplikovat. Jasně se vymezí jurisdikce pro případ hm, dědictví e, v podstatě jde o 450 tisíc e, dědických věcí, které mají mezinárodní prvek. A chceme takto zjednodušit život e, rodinám. A potom v trestním právu tam se nám podařilo hodně. E, posílili jsme procesní práva, vedli jsme velice živou diskuzi i za belgického předsednictví, kdy jsme ži- e, hodně diskutovali o přístupu k advokátovi, k obhájci, potom jsme i hovořili o právu na informace, na tlumočení na překlady, to znamená, když je někdo zadržen v nějakém členském státě, tak tam eh, je třeba mít zaručena minimální práva na ochranu zadrženého či podezřelého. Takže v tomto jsme učinili velký pokrok, například eh, přístup k advokátovi, to je podle nás návrh, který je velkým krokem vpřed v oblasti procesních práv. Také i jsme se snažili myslet dlouhodobě a především to je mm, úvaha, kterou se zaobíráme již další dobu, a to je vytvoření úřadu Evropského prokurátora. E, v příštím bloku budete mít možnost o tom detailněji diskutovat, ale myslím si, že e, idea za tímto návrhem, a já doufám, že komise ten návrh brzy předloží, tak je posílit boj proti trestné činnosti a e, lépe chránit finanční zájmy. Opět zde naleznete stejnou červenou nit, která jde napříč našimi politikami, a to zajistit, že občané e, Eh, jsou řádně chráněni, že rozpočet je chráněn a takto chceme přispět k ekonomickému růstu. To jsou ty největší naše úspěchy, které nejsou vždycky snadno dosažitelné. To je normální, protože se dotýkají eh, samotného jádra justice, spravedlnosti, protože se to dotýká těch tradic právních řádů v členských státech, takže zde jsme dosáhli velkého pokroku. Dále je zde velice zajímavá iniciativa, se kterou jsme přišli. A to je Justice Scoreboard, to je eh, taková ta eh, jaksi souhrná tabulka justice. Eh, kde se eh, porovnává efektivita našeho systému. stále skutečně ten náš systém justice je prorůstový, Tady eh, podniky se mohou domoci svého práva, jak rychle, kolik je to stojí a podobně. A výsledky jsou zajímavé, protože ty výsledky vám vypovídají o tom, jak v některých státech třeba systém justice, soudnictví je efektivní a v jiných zase naopak se táhne. Ta tabulka obsahuje určitá fakta, čísla a z toho vyplývá, že třeba je třeba jednat. Eh, je to odpovědnost eh, členských států také. A já myslím, že takovéto analýzy i vzbuzují potom určitou důvěru pro investory, kteří eh, se snáze etablují. Takže justice, spravedlnost a vymátelnost práva je eh, eh, důležité pro růstové opatření. Takže zhruba to je popis naší činnosti a abyste si udělali obrázek, co se nám podařilo v této oblasti. A teď nadešla chvíle, abychom skutečně se zamysleli nad tím, co ještě udělat. Evropský parlament to také dělá v rámci své zprávy, i my se nad tím zamýšlíme. V listopadu proběhne velká konference Les Assises de la Justice, kde se bude diskutovat o všech aspektech justice. Děkuji. Paní Lebej za prezentaci jménem ředitelství pro spravedlnost Evropské komise. Eh, my jsme včera měli na půdě výboru eh, Libe komisařku Redingovou, která také upozornila na tu konferenci Assist de Justice. Já se jí také budu účastnit jako předseda výboru Libe. Ale teď tedy jsme poctěni přítomností paní komisařky Malstrémové, která je komisařkou pro vnitřní záležitosti. Čili nejprve si vyslechneme její vystoupení a pak zase se rozběhne diskuze. Tak, jako tomu bylo i dopoledne. Budou se vyjadřovat zástupci národních parlamentů i europoslanci. Paní komisařka Melstromová. Děkuji. Dámy a pánové, vážení poslanci, Jsem ráda, že má možnost se dnes zapojit do vaší diskuze o stokholmském programu. Jak víte, naše práce od roku 2009 je do značné míry určována právě stokholmským programem a myslím, že jsme dosáhli velkých úspěchů v této oblasti. Například jsme přijali velice důležitou směrnici o obchodování s lidmi, která přispívá k boji s touto formou moderního otroctví. Také jsme přišli s ambiciozním návrhem boje proti sexuálnímu vykořišťování dětí a mladistvých, včetně podpory prevence, podpory obětem prevence a tak dále. Přišli jsme také s balíčkem o palných zbraních a vnitřní bezpečnosti. Dohodli jsme se na finančním, na sledování finančních transakcí podezřelých z terorismu se Spojenými státy a s Kanadou a také jsme pokročili v naší práci v boji proti sítím, které umožní radikalizaci to je iniciativa, která začala před dvěma roky. My se na té místní úrovni snažíme sdílet zkušenosti eh, z boje proti tomuto fenoménu. Ve svém portfoliu mám také migraci. Já vím, že to není téma eh, dnešní debaty, ale chci jen říci, že jsem ráda, že Evropský parlament minulý týden po mnoha leté diskuzi opravdu průraznou většinou odhlasoval, schválil novou směrnici o společném evropském postupu v azylovém řízení. A to znamená, že nyní máme daleko koherentnější, lepší rámec. která umožní tedy jednak nabízet bezpečné útoziště a zároveň také stíhat uprchlíky před spravedlností. Tohle není sice součást stokholmského programu, ale je to reakce na evidentní potřebu a z toho je jasné, jak žádoucí je zůstat flexibilní, jak žádoucí je být legislativně připraven a mít možnost reagovat pružně, čili nedržet se pouze pětiletého plánu. Svět se totiž rychle mění a vyvíjí. Máme také celou řadu legislativních návrhů, které jsou předmětem diskuze, zatím nebyly přijaty. Paní Lebaj eh, zmínila důležitost balíčku o boji s organizovaným zločinem. To je samozřejmě velmi důležité protože trestná činnost je velice poškozuje jednotlivce společnosti, ale je třeba si uvědomit, že je to také velice lukrativní činnost. A my musíme dělat, co můžeme, aby se tyhle peníze vrátily do našich ekonomik, aby se vrátily vlastně uh, našim daňovým poplatníkům a tak dále. K tomu přispívá například konfiskování vín, tedy legislativní balíček zaměřený na konfiskování výnosů z trestné činnosti a zabavování aktiv. Také připravujeme první zprávu v boji, o boji proti korupci na úrovni Evropské komise. V ní chceme upozornit na to, co v členských státech funguje dobře, ale také uh, na to, co je třeba ještě dořešit. Korupce existuje ve všech členských státech a mm, vlastně točí se v objemu 120 miliard euro ročně. To je skoro stejný objem, jako má evropský rozpočet. Představte si, že bychom část těchto prostředků dokázali, zaba- dokázali převést do evropského rozpočtu. A teď tedy pokud jde o bezpečnost po té, co byla zavedena Lisabonská smlouva. Z toho se tedy z bezpečnosti a vnitřních záležitostí se stala evropská zodpovědnost. Není to tedy čistě už jen eh, zodpovědnost členských států. Proto už není třeba mít velice detailní katalog postupů v rámci pětiletého programu ale je třeba tedy tu spolupráci přepracovat v tom novém interinstitucionálním kontextu, který dává nové kompetence také národním parlamentům a my se chceme soustředit pouze na několik zásadních priorit a také na implementaci. Proto musíme debatovat s vámi, s členskými státy, s zástupci akademické obce, nevládních organizací a tak dále, jak by ideálně uh, vypadala taková spolupráce v budoucnosti. Na toto téma budeme debatovat i s ministry spravedlnosti na neformálním zasedání v Litvě za několik týdnů. A já doufám, že se tedy ujednotíme na několika prioritách a problémech, které bude třeba řešit. Například boj proti nových, novým typům organizované zločinnosti, terorismu, internetové, zločinnosti, boj proti obchodu s lidmi, eh, pašování lidí a tak dále. To všechno přispěje k tomu, aby Evropa byla bezpečným místem k životu a také k tomu, abychom mohli zabavit výnos organizované trestné činnosti a vrátit tyto prostředky do evropského rozpočtu. To všechno samozřejmě za předpokladu, že nadále budeme respektovat základní lidská práva. A teď tedy konkrétně k Europolu, protože to je konkrétní téma dnešní debaty. jak tedy má vypadat fungování Europolu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Jak lépe využít potenciál této agentury, jak získávat kvalitnější informace, přispívat k hromažďování zpravodajských informací, lépe je vytěžovat, dávat tyto údaje lépe k dispozici a zlepšit informační toky. To jsou tedy ty základní otázky. Náš nový návrh nařízení například umožňuje přeskum ze strany parlamentu. A poprvé tedy budou tuto možnost mít i národní parlamenty. Podle našeho názoru je to naprosto zásadní pro skutečně spolehlivé fungování všech procesů. Jak Evropský parlament, tak národní parlamenty budou hrát velmi důležitou úlohu, budou dozírat nad touto Evropskou agenturou budou dozírat nad plněním pravidel. Vy tedy budete mít možnost provádět eh, jednak přeskum aktivit, jednak se vyjadřovat k víceletému pracovnímu programu Europolu. Evropský parlament bude mít také možnost tedy eh, přeskoumávat i ty roční pracovní plány a rozpočet Europolu. Evropský parlament bude mít možnost předvolat si ke slyšení ředitele Europolu a ředitele operačních aktivit Europolu a e, také tedy bude mít možnost aktivně se zapojit do toho, jak jsou školeni e, policejní e, složky a spolupracovníci. Pokud jde o navrhovanou fúzi CEPOLu a Europolu, my si myslíme, že tady by došlo k lepší synergii, uvolnění určité části prostředků, které by mohly být využity jinde. A jak víte, Spojené království eh, se rozhodlo uzavřít svůj provoz Ramsy a to umožní tedy tyto kapacity převést Europolu v Hágu já si myslím, že tedy pokud nedojde k fúzi Europolu a Cepolu a navrhovaným úsporám, ty eh, prostředky budeme muset hledat jinde. Protože eh, pravda je taková, že eh, máme omezené finanční prostředky a bude se muset někde škrtat. Ale my jsme tady dnes také proto, abychom si vyslechli vaše vystoupení, vaše příspěvky do debaty, a já se tedy těším na další debatu. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal tuto příležitost a já se těším na další dialog. Děkujeme vám, paní komisařko, a děkujeme paní Lebel za prezentaci. Je to přesně tak. V tom spočívá význam meziparlamentní spolupráce, abychom se informovali o tom, co je nového, tak to je podle Lisabonské smlouvy. Ano, je to nevládní spolupráce mezi členskými, pardon, mezivládní organizace, mezivládní spolupráce mezi členskými státy jak tomu patří také eh, spolupráce mezi parlamenty. O Europolu samozřejmě se můžeme bavit, můžeme diskutovat, máme zde nyní spor o jeho sloučení se spolem. A nyní je čas pro komentáře z publika. Máme zde nepříliš dlouhý seznam řečníků a nyní začneme tím, že dáme slovo panu Valconovi z Malckého parlamentu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo všichni se myslím zhodneme na tom, že spolupráce je zásadní, jak to řekla paní komisařka, zejména nadnárodní charakter závažného zločinu, organizovaného zločinu, jako je pašování všeho možného, včetně lidí. Možná, že by bylo třeba říci pár slov o eh, nelegální imigraci. Paní komisařka také hovořila o změnách a úpravách migračního režimu. Myslím si, že je dobře, že se vytváří standardy a podobně, ale Eh, což takhle eh, zmínit podmínky eh, těch přijímajících zemí, jako je třeba moje země. Podle posledních statistik je Malta na osmém místě a tam v tom seznamu jsou i města, i místa jako je Jordánsko, tedy na osmém místě mezi destinacemi vyhledávanými uprchlíky. Já myslím, že to je také třeba mít na paměti, poněvadž ono Eh, se hezky mluví o zlepšování standardů, ale eh, prostě některé země opravdu eh, na některé toho prostě moc. Malta je na, na jižním okraji Evropské unie a E, ta spolupráce s jinými členskými zeměmi ta je velmi obtížná. V podstatě taková kooperace, jak by měla být, tak dneska neexistuje. Děkuji. Nyní pan Severinský, který předsedá výboru pro lidská práva v Polském senátu. Pane předsedo, děkuji vám. Já mám dva komentáře k předloženému návrhu ze strany komise. V posledních letech je nevyhnutelné, aby dále narůstala role Europolu a také eh, jejich eh, servisu, který poskytují národním institucím. Je nezbytné, že datová výměna bude nabývat na objemu a bude nadále v rukou úřadu Europol, kanceláři Europol. Je tedy, efektiv, je tedy na nás, abychom měli efektivní dozorový orgán, eh, především proto, aby se chránila data a z nich zejména ta osobní. Aby to bylo možné, musíme mít kvalitní dohled ze strany národních parlamentů. A já si myslím, že ta nejlepší řešení je takové, jako to říkala zástupkyně německého parlamentu, prostě meziparlamentární komise spíše než nějaký těžkotonářní, těžkotonářní evropský úřad. Co se týče Eh, zamýšleného spojení Evropu a Cepolu, já myslím, že raději ne. Protože jakmile evropské instituce začnou narůstat, mají tendenci Eh, vytvářet střediska moci, spíše než eh, servisní organizace poskytující pomoc či radu národním institucím. Bylo by tedy lepší, kdybychom zůstali u současného uspořádání. Nicméně opakuje, že kontrola ze strany národních parlamentů by měla být zajištěna prostřednictvím meziparlamentární komise. Děkuji a nyní paní Argentíny za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Mohu hovořit holandsky, že ano? Děkuji. Paní Malmström, paní komisařka řekla, že Eh, Stuholmský program a Haag a tak dále. To všechno mělo eh, velmi mezivládní charakter. Je to tedy rozsáhlý program a já chápu, o co tady jde. Moje otázka je, eh, jak vy byste viděla budoucí podobu tohoto programu v oblasti justiční spolupráce? Pokud se týče spolupráce mezi českými zeměmi, zde je několik nere, neregulovaných prvků, jako je třeba evropský zatýkací rozkaz. Ten je vysloveně založen na vzájemné důvěře. Čili eh, jak to zařídit tak, aby to nebylo skutečně závislé jenom na momentální důvěře či dobrovolném uznávání. A také, jestliže máte eh, v rukou někoho, eh, koho je třeba vydat do země, kde eh, s ním nebude zacházeno se stejnou kvalitou jako ve vaší zemi, tak to je samozřejmě potom obtížné a komplikuje to celou situaci. Čili já si myslím, že bychom zde skutečně měli určitou, měli mít určitou míru a regulace a harmonizace přímo jasně předepsané. Tak, eh, tolik eh, tři přihlášení do diskuse, žádné další připomínky nejsou, není tomu tak, takže v tom případě eh, dám slovo paní Lebajl pro dodatečné připomínky. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, k té poslední otázce, neboť ta směřovala, předpokládám, eh, směrem ke mně. Souhlasím, že eh, určitá minimální regulace je potřebná. V průběhu současného mandátu se usiluje právě o to, například eh, vytváření standardů pro standardní práv eh, v rámci eh, procesu či jednání. Čili ano, je třeba toto podchytit legislativně. A my momentálně reflektujeme, co do budoucna bude třeba. Oproti tomu, co máme nyní. Pokud se týče evropského zatýkacího rozkazu, ano, tak to je mezivládní rozhodnutí, ale také počínaje eh, prosincem příštího roku bude mít komise pravomoc eh, zasahovat tam, kde to zatím nefunguje. A já myslím, že ano, je tady ta otázka minimální eh, regulace, ale zároveň zde máme opatření, která mohou posilovat důvěru eh, v oblasti eh, justiční spolupráce, vůbec spravedlivosti jako, spravedlnosti jako takové. Je to také otázka vzdělávání a školení kde chceme tedy eh, do roku 2020 vyškolit eh, zhruba polovinu eh, lidí, kteří pracují v této oblasti. Čili je to otázka rovnováhy mezi důvěrou a minimálním standardy. Paní komisařka? Ano, já začnu s tou otázkou pana poslance z Malského parlamentu. Ano, samozřejmě společná pravidla jsou důležitá, aby mohlo být pomoženo všem zemím. Každá země se nachází jinde z hlediska zeměpisného a chápu, že malá země, jako je Malta, je pod silným tlakem. My si to uvědomujeme a snažíme se pomáhat malským úřadům, eh, jak jen to jde. Eh, třeba máme zde ten druhý relokační program. Eh, nicméně 25 členských zemí odmítlo plán permanentního přijímání uprchlíku, takže toto jim nemůžeme vnucovat. My tedy uvažujeme o určitém diskusním fóru, které, které bude mapovat problémy těch zemí, které jsou nejvíc pod tlakem, než je to má, a brzy to může být někdo jiný. Budeme se snažit eh, zjistit, jak můžeme uplatnit eh, rady peníze a tak dále eh, od Evropské komise a jak tedy motivovat členské země aby v přijímání uprchlíků eh, přistupovali jinak otevřeněji, vstřícněji. Čili jde nám o vytvoření jakéhosi systému solidarity, permanentní solidarity, ale eh, zatím tedy to všem nemá podporu. Prostě 25 zemí z Evropské 27 je proti, takže to se nedá eh, prosazovat samozřejmě. Dále tady byla otázka k dozoru nad Europolem já si myslím, že je skutečně mimořádně důležité, aby to bylo v rukou Evropského parlamentu a e, parlamentu jednotlivých států. Je to samozřejmě důležité, aby policie měla naši důvěru. Co se týče Cepolu, všechny instituce a mnoho členských zemí určitě vkládá velké ambice v CEPOL, pokud se týče tady eh, školení, eh, zlepšení kultury a mentality, eh, policejní práce. Eh, Cepol, myslím, dnes eh, jak si to asi nebude schopen všechno eh, zvládnout, takže to spojení s Europolem myslím, že je dobrý nápad. Pokud by tedy Rada a parlament s tím souhlasili, tak by to určitě bylo dobré. No, jinak samozřejmě máme alternativy a můžeme hledat zdroje jinde. Čili eh, tady jde v podstatě o to, aby bylo dosaženo cílu bez ohledu na to, jestli tedy eh, k tomu spojení dojde nebo nedojde. Eh, a myslím si, že na otázku paní Argentiny již bylo zodpovězeno, proč tedy nemáme katalog. No samozřejmě my se musíme zaměřovat na určité priority a proto jsme zahájili tento dialog. Čili ano, mm, ale ten katalog nemůže být eh, příliš detailní, protože toto je otázka, eh, v podstatě to současné uspořádání je předlisabonské, tedy mezivládní, takže my jsme v jiné situaci, ale mm, jak říkám, ne detailní katalog, ale určité priority v budoucích letech budeme muset mít. Děkuji paní Lebel a paní komisaře Mástromové. Já bych s dovolením ještě za sebe k tomu přidal jednu podstatnou věc. Ano, my jsme uprostřed programu schváleného eh, v prosinci 2009 za švédského předsednictví ano, a tento program, eh, stokholmský program, eh, nahradil program Tamperský a Hakský. Ale je to eh, dynamický proces a je to dynamika, kterou je třeba vysvětlovat na základě pravidel a legislativy, která platila před Lisabonem. tenkrát eh, eh, bylo v rukou eh, státních orgánů, státních vlád a rady, jak se tedy stanoví pravidla postupu. To byl třetí pilíř, ale teď už tomu tak není. Teď už je to evropská politika, do které mají co mluvit jak národní parlamenty, tak parlament evropský. A to znamená, že na příštích pěti let, v průběhu příštích pěti let by tedy měl být nový program nástupce Stockholmu a měl by být založen na nějaké formě meziinstitucionální dohody nejenom tedy Rada, ale všechny tři instituce, Evropský parlament a Evropská komise také. Stokholmský program byl přijat Eh, do konce roku 2009, eh, náhodou tedy v době, kdy začala vstupovat platnost eh, Lisabonská smlouva. No a teď už to tak je. Teď bude pro Radu komisi i parlament, aby stanovovali nové strategie pro náš prostor svobody bezpečnosti. Čili už to nebude mezivládní problematika. Já neustále e, zdůrazňuji, jak je nutné lidi školit a vzdělávat. A to e, nejenom u prokurátorů, ale prostě e, celou tu komunitu, která se zabývá právem, advokáti, právníci. To je prostě důležité, aby tato nová evropská legislativa mohla být uplatňována efektivně. Abychom zajistili, že tady eh, soudní a právní spolupráce v oblasti trestního práva také bude plně respektovat eh, základní listinu práv evropského občana, což je součást eh, Lisabonské smlouvy. Takže skutečně vzdělávání všech těch, kteří pracují v právní oblasti, je mimořádně důležité. Ti, kteří pracují v právní praxi, Tady je třeba zajistit efektivnost, protože právě oni, ti, kteří pracují v právní praxi, stělesňují tu přidanou hodnotu evropského práva. Takže já děkuji panelistům a plynule přejdeme do panelu nového. Vítám tady na pódiu panelisty, kteří budou součástí posledního panelu, dopoledního části. A e, to je téma efektivnější boj proti přeshraniční kriminalitě na evropské úrovni a zde půjde o Eurojust, ne už Europol, ale právní rámec Eurojustu a vytvoření úřadu Evropského prokurátora. Pamatujete si? Prosím. How are you, Mr. Kessler? Take your seat. Good morning. Hi, good morning. Please take your seat. Hey, there you go. You did a <laughs> there you go. Yeah. So, I was reminding you the importance of the Eurojust Eurojust eh, je vlastně takové embryo, takový zárodek úřadu Evropského veřejného žalobce, Evropského prokurátora ve smyslu článku 86 smlouvy o fungování EU. Už jsme udělali velký pokrok, pokud jde o procesní práva v trestním řízení, pokud jde o ochranu eh, poškozených, tedy obětí, tak jak to jsme i viděli ve stokholmském programu. Zde jsme udělali velký krok vpřed i v oblasti procesních práv, a to především pokud jde o tlumočení, překlady, právo na to být informován, poučen. A nyní e, tedy nás čeká poslední e, fáze, tedy přijetí e, předpisu o právu přístupu k advokátovi. To je velice důležité pro evropské občany. To znamená, tady eh, směřujeme eh, i eh, tedy hm, dále od Eurojustu k úřadu Evropského prokurátora. Takže zde bychom chtěli i s národními parlamenty vyhodnotit činnost Eurojustu, tak jak je to i zakotveno v článku 85 smlouvy o fungování EU. Eurojust, zdůrazňuji, to je Eh, vlastně takový výchozí bod pro vytvoření toho úřadu Evropského veřejného žalobce, tedy Evropského prokurátora. A nyní zde máme nové panelisty, paní Marietu Karamanli, která je místo předsedkyní výboru pro evropské záležitosti francouzského národního schromáždění. Vítejte. Pa, paní Ingrid Marsklausen, členka Rakouského Bundestagu. Ne, čeho? Parlamentu. Ne. Zástupkyně Eurojustu. Zástupce Eurojustu. Ano, e, za Rakousko. Olaf. Pan Giovanni Kessler, generální ředitel Olafu, agentury, která bojuje proti podvodům v EU a potom Holger Matt, předseda Evropské asociace právníků specialistu na trestní právo. Takže nejprve dáme slovo paní Karamanli. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane eh, řediteli, milí kolegové, poslanci, poslankyně. Nejprve musím uvítat iniciativu výboru eh, pro občanské svobody, spravedlnost a eh, vnitro a eh, výboru pro právní záležitosti a konkrétně chci poděkovat jejím předsedům, panu Lopesovi Aguilarovi a panu Klausovi Heinerovi Lénemu. Děkuji za to, že uspořádali tuto meziparlamentní konferenci. Je nutné skutečně, aby evropští a národní poslanci si vyměňovali názory o realizaci Stockholmského programu a já bych řekla, že různorodost témat Eh, znamená, že bychom se měli umět zaměřit na, některé, na některá témata. Dnes jsme si vybrali policejní a soudní spolupráci, to se mi zdá, že je velice rozumná volba. Lisabonská smlouva eh, znamená, že eh, Evropský parlament se stal tedy také legislativním orgánem, plnohodnotným orgánem a také i Lisabonská smlouva zdůrazňuje a zvyšuje roli národních parlamentů. Já velice rychle eh, se vyjádřím k návrhu, k návrhu nařízení, eh, které předkládá Evropská komise nebo předloží eh, komise velice brzy, týká se Eurostu. Tato norma má za cíl především podle mých informací, které mám, zlepšit řízení Eurojustu, tak i vlastně odlehčit administrativu Eurojustu, protože Eurojust příliš času věnuje administrativě, což je pokrok, který i posílí efektivitu e, činnosti Eurojustu a národní členové budou mít možnost se více zaměřit na samotnou operativu a doufám, že mm, tento návrh také i upraví způsoby, jak zapojit Evropský parlament a národní parlamenty do vyhodnocování činnosti Eurojustu. Návrh eh, ale nemá ani umožnit, že by mohl Eurojust zahajovat eh, mm, vyšetřování, trestní stíhání. Podle článku 85 by to bylo možné. Eh, možná, že to je eh, tedy eh, rozumné, ale nicméně je třeba zde zdůraznit, že posílení pravomocí Eurojustu bude vlastně nezbytným doplňkem vytvoření úřadu Evropského prokurátora, a to především, protože je pravděpodobné, že Eh, úřad prokurátora se nebude týkat všech členských států. Je také třeba i eh, novelizovat stávající předpisy, to znamená i vyhodnotit to, jak členské státy transponovaly rozhodnutí ze 16.12.2008, kterým se posiluje Eurojust. Několik členských států ještě netransponovalo toto rozhodnutí, je to případ i Francie. A také bych vám chtěla říci, že návrh prováděcího zákona eh, bude mm, přijat za pár týdnů. A teď k druhému návrhu, a to je nařízení, které by komise měla předložit velice brzy a týká se vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce, vlastně zejde to z Eurojustu. Je to taková politická myšlenka. Mít tedy evropského veřejného žalobce, to vlastně je myšlenka, která byla sformulována tady poprvé v parlamentu Klausem Henšem, který tehdy byl předsedou a akademicky řečeno, tak v podstatě již to je myšlenka, která eh, byla předložena v roce 1997 v dokumentu Corpus Juris, eh, což eh, sepsala skupina expertů pod vedením profesorky Mirej Delmas Marty. A někteří si myslí, že to je pošetilá představa. A není vlastně, že to zakotveno v zakládajících smlouvách jakožto možnost, alespoň. A vlastně je to realita od e, účinnosti Lisabonské smlouvy. Nový článek 86. Obě komory francouzského parlamentu velice podporují tento návrh, který bude skutečným velkým pokrokem pro Evropu, justice a práva a Národní schromáždění přijalo dvě usnesení, které apelují na vytvoření tohoto úřadu. První je z roku 2002 a když jsme tehdy analyzovali zelenou knihu Evropské komise o úřadu Evropského prokurátora a druhé usnesení je z srpna 2011, to jsem iniciovala já. Tehdy my jsme eh, měli většinu, teď jsme v opozici a zde ve Francii podle nás jde o téma, které mm, v podstatě e, e, je konsensuální, takže já e, zcela souhlasím, ať je někdo z většiny nebo z opozice. A také i premiér se obrátil na státní radu, tedy náš nejvyšší správní soud, který to také prostudoval, tuto možnost, již v roce 2011 a Senát také v tom byl aktivní i v lednu 2013 k tomu přijal své usnesení. E, francouzské státní orgány a vláda jsou také nakloněny vytvoření Evropského e, úřadu Evropského prokurátora. Francie se zapojila do mezivládní pracovní skupiny, které se zúčastnilo asi 10 členských států a přijali společný postoj k tomuto a tehdy to předali francouzský a mini, německý ministr spravnosti Evropské komisi. Bylo to v březnu 2013. Vytvoření tohoto Evropského úřadu ale dává vzniknout řadě otazníků. Je třeba vyřešit různé možné varianty, které se nabízí a já nebudu chtět je popisovat vyčerpávajícím způsobem, ale jenom některé z nich uvedu a uvedu, které z nich mají naši preferenci. První otázka, kterou třeba vyřešit, je otázka věcné příslušnosti tohoto Evropského úřadu. Je třeba se omezit pouze na ochranu finančních zájmů Unie nebo rozšířit eh, tuto eh, kompetenci eh, v podstatě od samého počátku na celý boj, na, veš, na boj proti veškeré závažné trestné činnosti. V podstatě to je umožněno teď na základě článku 86 odstavec 4 smlouvy. K tomuto bodu Národní schromáždění francouzského parlamentu se jasně vyslovilo, to znamená, chce mít eh, úřad evropského žalobce, který bude kompetentní pro boj mm, proti veškeré závažné trestné činnosti s přeshraničním prvkem. Jde o to i mít tedy úřad, který bude moci bojovat proti terorismu, proti obchodování s lidmi eh, nebo proti počítačové kriminalitě. Článek 86 odstavec 4 smlouvy e, ukládá, aby toto rozšíření ale bylo předmětem jednomyslného souhlasu. A pokud tento úřad Evropského prokurátora e, by byl vytvořen v rámci tzv. posílené spolupráce, což není vyloučeno, tak nic nevylučuje, že i za této hypotézy ve smyslu článku 330 by bylo možné to vytvořit tak, že by eh, hlasovali pouze ty státy, které budou součástí tzv. posílené spolupráce, takže jednomyslnost by se tím vyřešila. Za druhé, Druhá otázka, kterou je třeba rozhodnout. Bude to kolektivní eh, orgán nebo ne? Bude rozhodovat kolektivně nebo ne? Bude, eh, budou, eh, mm, budou tam začleny tedy národní delegované osoby nebo to bude kolegium, kolektivní nebo kolegiální charakter. Bude to i slučitelné s efektivitou činnosti takovéhoto úřadu a bude to i dostačující pro eh, možnost, aby rychle reagoval tento úřad. Zde Francie je proto, abychom měli tedy kolektivní, kolegiální strukturu, aby to bylo kolegium, eh, což by mělo podle nás garantovat dostatečnou efektivitu mm, tohoto úřadu a samozřejmě s tím, že ten úřad eh, i bude úzce spolupracovat s členskými státy, ale musí to být tedy úřad, který eh, bude zcela akceptován vnitrostátními justičními orgány a proto členské státy by vždycky tam měly mít určitý statut, který eh, dá tomuto úřadu legitimitu, což ale by nebyl, nebylo možné, kdyby tam eh, měli takový podřadný statut v tomto úřadě. Takže je třeba, aby to byl kolektivní orgán, kterému bude předsedat, tedy vedoucí prokurátor, hlavní prokurátor a rozhodnutí, třeba zahajovat eh, vyšetřování nebo eh, trestně zahajovat trestní stíhání nebo naopak odložit nějakou věc a podobně. Takže to eh, budou přijímat takové senáty, by se dalo říci, které budou složeny ze třech členů a mm, mm, potom i rozhodnutí, která se týkají každodenního chodu, tak to budou moci přijímat ti národní členové. Zde bych chtěla připomenout článek 86 smlouvy. Tento úřad by se měl vytvořit na základě základě Eurojustu a ten také funguje jako kolegium. Takže to je důvod, proč dávám přednost eh, kolektivním orgánu. Dále třetí otázka je jmenování a statut členů Evropského úřadu. Zde je třeba mm, i se inspirovat e, řešeními, které navrhli soudci a generální advokáti Evropského soudního dvora, kteří hovoří o tom, že ten úřad by měl být nezávislý, měly by tam být dány veškeré garance, e, pokud jde o nezávislost, neslučitelnost a imunitu a e, zde samozřejmě ti jednotliví členové musí mít nezbytnou zkušenost, kvalifikaci a tak dále. A třetí otázka, kterou je třeba řešit, je, jaké rozhodné právo se zde bude aplikovat. To je velice delikátní otázka, protože se to bude týkat především procesních eh, předpisů, které se zde budou aplikovat. Já myslím, že asi nejrozumnější by bylo tam, kde to půjde, tak se odkazovat na vnitrostátní předpisy těch států, kde se bude realizovat dané vyšetřování a tedy toho státu, kam ta věc byla postoupena. Pokud jde o eh, skutkové podstaty a sankce, tak zde abychom se vyhnuli tomu, čemu se říká forum shopping, to znamená, aby nebylo možné si svévolně, libovolně mm, eh, vybírat tedy jurisdikci podle toho, jaké eh, sankce se tam aplikují a jak se tam stíhá daná věc. Eh, takže proto bychom chtěli tedy a se odkazovat na vnitrostátní právo toho státu, kde probíhá vyšetřování. Dále poslední otázka, kterou třeba vyřešit, je to otázka Eh, soudního přeskumu eh, úkonu tohoto úřadu. Zde takový příklad. Zde by mohlo vzniknout nějaké riziko takové eh, nerovnováhy práv mezi občany v EU, pokud by zde nebyla možnost tedy se obrátit na soud a požádat o přeskum úkonu tohoto úřadu. Takže to je to, Mm, co jsme zde chtěli vyjádřit a samozřejmě jsem zcela k dispozici kolegům, aby případně zareagovala na jejich otázky. Děkuji. I remind you that... Děkuji paní Karamanli a připomínám, že zasedání trvá do půl jedné, takže prosím, eh, snažte omezit svá vystoupení na 10 minut, aby ještě zbyl prostor pro diskuzi s poslanci. Druhým řečníkem je paní Marcy Klausen, zástupkyně Eurojust. Děkuji. Dobré ráno, vážení poslanci národních i Evropského parlamentu. Na začátku svého vystoupení bych se asi měla omluvit, protože na programu máte uvedeno, že bude hovořit místo předseda Eurojustu pan Zajen, ale bohužel nemohl přijít a proto mě požádala, abych jej nahradila. Budu se snažit dodržet eh, těch deset minut, i když musím připustit, že to není jednoduché. To téma, které tu dnes probíráme, by naplnilo hned několik knih. Pokud jde o justiční spolupráci, víme, že princip vzájemného uznávání a práce na prosazování tohoto principu je základním kamenem fungování justičního prostoru podle Lisabonské smlouvy. Otázka je, co udělat pro posílení procesních práv. Je to, spočívá to například v posílení důvěry mezi jednotlivými úřady veřejného žalobce, soudy a soudci a tak dále. Ukázalo se, jak užitečná je tato spolupráce, například pokud jde o zakládání společných vyšetřovacích týmů, které vyšetřují přeshraniční a organizovaný zločin a podobně. Ovšem fungování takovýchto týmů je drahé a proto financování těchto týmů je naprosto zásadní. Eurojust úspěšně financoval v posledních letech financování těchto společných vyšetřovacích týmů a podařilo se nám také položit základy důvěry mezi jednotlivými úřady veřejného žalobce, soudy a advokáty. Teď ovšem se trochu mění pravidla, jak zakládat tyto společné vyšetřovací týmy, jak financovat jejich aktivity. A proto také já tady, tedy vlastně před vás, vážení poslanci, přicházím s takovým seznamem dárku, které bych si přála v tomto ohledu. A tím prvním je následující. Eurojust by rád viděl v textu nařízení ustanovení, které říká, že Eurojust financuje zakládání a fungování společných vyšetřovacích týmů. Jedině tak to bude konsolidováno. My už jsme několikrát opakovali, že je důležité, aby si vzájemně věřili lidé, kteří tedy takto fungují v praxi. A my jsme také přesvědčeni, Eh, že je třeba zlepšit odbornou přípravu, že by měly probíhat studijní návštěvy, výměna zkušeností a tak dále. A Eurojust a Evropská soudní síť a tak dále by i nadále měly hrát velice důležitou úlohu této věci. Jaké tu vidíme priority z pohledu Eurojust? Článek 85 smlouvy o fungování Evropské unie předpokládá koordinaci eh, nezbytnou pro fungování Eurochastu. Co pro tu koordinaci potřebujeme? Za prvé informace o tedy té zločinecké činnosti, která probíhá, i o probíhajících vyšetřováních. A tím se dostávám k tomu druhému dárku, který bych si od vás přála, dámy a pánové. V textu nařízení Juročast by mělo být jasně uvedeno, že tyto informace skutečně budeme získávat jen díky tomu, Můžeme posílit tu takzvanou evropskou dimenzi, to znamená postupovat proaktivně, nebudeme muset čekat na eh, justiční orgány, eh, kteří se na nás musí obrátit se konkrétní žádostí o spolupráci. Naopak, nám by to umožnilo proaktivně postupovat, kontaktovat vaše systémy, tak, aby ta celoevropská dimenze eh, přeshraniční trestné činnosti byla náležitým způsobem řešena. A my víme, že ne všechny členské státy umožňují tuto přeshraniční spolupráci. Implementace tohoto požadavku je, po, postupuje pomalu, což se ukázalo tedy i v tom kole uh, vzájemného srovnávání. V tomto ohledu je důležité říci, že potřebujeme získávat i informace ze strany Europolu a OLAFu. A tím se vracím zpátky k tomu prvnímu přání, fungování společných vyšetřovacích týmů a jejich financování. To je tedy také třeba zvážit. Pak je to otázka dodatečných pravomocí. To je kontroverzní téma. V současnosti ta situace vypadá tak, že pravomoce národních parlamentů se významně liší. A to samozřejmě není ideální situace. Setkali jsme se s případy, kdy jsme měli problémy právě proto, že tedy ty, ti národní hráči mají omezené pravomoci. Ale teď je tedy na příslušných institucích a e, politicích, aby rozhodli, e, zdali Eurojust bude mít možnost rozhodovat při konfliktu jurisdikcí, iniciovat zahájení vyšetření a tak dále. Pokud budete mít pocit, že eh, Eurojust má mít tyto pravomoce, bude třeba ještě zvážit další záležitosti, například opravné prostředky, které by měly existovat, substantitivní kritéria u závazných rozhodnutí a stanoviscích, další sledování průběhu vyšetřování, které bylo iniciováno Eurojust a podobně. Tady bychom tedy a, a také možnost rozlišit, zda stíhat anebo ne. Návrh komise také umožňuje parlamentní dohled nad fungováním Eurojust. Juročas tuto funkci vítá. Jsme přesvědčeni, že zapojení Evropského parlamentu a národních parlamentů posílí demokratickou zodpovědnost Juročast a také posílí vztahy mezi Juročast a Evropským parlamentem a také národními parlamenty co by mělo být hodnoceno. My jsme přesvědčeni, že to hodnocení by se mělo týkat především schopnosti juročast naplnit svoje poslání a cíle, zvláště to, zdali skutečně naše aktivity mm, přinášejí přidanou hodnotu. Nezávislost juročast by měla být nadále zachována, zvláště tam, kde jde o jeho každodenní aktivity, operace a vyšetřování případů. Jak hodnotit všechno tohle? Jak paní komisařka řekla, to tedy eh, si budete muset učit vy. My k tomu nemáme žádné konkrétní stanovisko, ale z našeho hlediska je důležité, aby proběhlo jednohodnocení ze strany všech institucí, všech aktérů, aby nedocházelo k duplikaci těchto aktivit nebo v tom nejhorším možném případě nevznikaly, bychom nedospěli k závěrům, které se vzájemně odporují. Čili je potřeba, aby to hodnocení bylo jaksi komplexní a vše zahrnující. Konečně pokud jde o úřad Evropského veřejného žalobce. Jak už to bylo řečeno, Eurojust bude muset spolupracovat s tímto nově ustaveným úřadem a my jsme přesvědčeni, že by tu měla být koherentnost, komplementarita, vzájemná podpora a synergie. zvláště pokud ten úřad Evropského veřejného eh, žalobce eh, nebude tedy automaticky podpořen všemi členskými státy. Tam tedy vlastně vstupuje do hry Eurojust, protože ten bude podporovat a koordinovat aktivity. A to mezi těmi členskými státy, které jsou zapojeny, mezi těmi, které nejsou, mezi třetími zeměmi. Konečně článek 86 eh, říká, že tedy ten úřad Evropského veřejného žalobce by měl být založen na platformě Eurojustu. My si myslíme, že proto máme dostatečné zdroje a možná by bylo možné v budoucnosti obě funkce sloučit. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci jménem Eurojust a teď tedy si vyslechneme vystoupení ředitele agentury OLAF. Děkuji, vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů. Děkuji za tuto možnost podělit se o představy jak by měla vypadat další práce Evropské tedy další práce nad návrhu nařízení, které mimo jiné umožňuje založit úřad Evropského veřejného žalobce. Olaf se zapojil do přípravy eh, tohoto návrhu, spolupracoval s komisí, především s komisaři Šemetou a Redingovou. Práce už významně pokročily na půdě komise a schválení finální verze textu kolegiem se dá čekat v příštích týdnech nebo několika málo měsících. Člověk nikdy neví, ale řekněme, že k tomu ještě dojde letos, takže brzy. Co si o tom myslíme? Za prvé, je třeba si vysvětlit, jaká jsou naše východiska. Nezakládáme Úřad Evropského veřejného žalobce jenom proto, že máme novou verzi smlouvy. V zájmu stručnosti budu hovořit velmi pádně. Je třeba si připustit, že tedy to současné aranžma v boji s mezinárodním zločinem, zvláště hospodářské povahy, například korupce, korupce podvody a tak dále, nestačí. Je to systém z 19. století, kdy tedy vlastně každá země si řeší své vlastní kompetence podle svého. Jako kdyby šlo jenom o národní záležitost, i když jde o přeshraniční trestnou činnost. Možná to takhle bylo v 19. století. Ale dávno tomu tak není. Zločin má stále víc mezinárodní povahu, ale my to pořád ještě řešíme z toho národního pohledu. Tedy z hlediska velice fragmentované perspektivy. Přitom naši vyšetřovatelé musí vyšetřovat eh, tady tu mezinárodní trestnou činnost a tím mi vlastně tak trochu utíká ten kontext, pokud to řeší z národního pohledu. Navíc vidíme jenom určitou část té trestné činnosti a pokud máme štěstí, tak si aspoň uvědomíme, že jiná země má k dispozici další informace. A pak je tu tedy ta mezinárodní spolupráce, to je dobré, ale ta, tu zase lze iniciovat pouze z té národní perspektivy. Čili jde o mezinárodní spolupráci, která pořád ještě se opírá o ten model z 19. století, tedy ten model vzájemné právní pomoci. My jsme to sice zlepšili, ale pořád ještě to nestačí. Takže evropský veřejný žalobce bude takový další krok, který umožní řešit tento typ trestné činnosti nejenom tedy z toho národního pohledu, ale z evropského pohledu. Evropské fenomény není možné řešit z národní perspektivy. A teď je otázka, jak to chceme řešit. Evropský úřad. Ono to je tedy už přímo v tom názvu, je to úřad. Paní Karamanle bych rád řekl, že si dobře uvědujeme, o co jde, tedy v rámci toho evropského modelu. Ale vlastně, když se rozhlédnu po evropských zemích, nevidím žádný úřad státního zástupce, který by fungoval právě na tom principu kolegiality. Je to prost... Jsou tam tedy úřady prokurátora, ale jaksi nejsou kolegiální. My si myslíme, že ten čistě kolegiální model je neslučitelný s myšlenkou úřadu. Za druhé, kolegiální model tak, jak to funguje v případě Eurochastu, není kompatibilní s základní charakteristikou fungování Evropského veřejného žalobce a tím je nezávislost protože tedy ten úřad Evropského veřejného žalobce by nebyl obsazen osobami, které byly vyslány národními orgány. Ne, ten by měl být nezávislý. ani nebude fungovat jako taková chobotnice, která by měla hlavu v Bruselu a chapadla ve všech členských státech. Ne, bude to decentralizovaný model, integrovaný model, to znamená úřad složený z našich zástupců v členských státech plus jedna malá centrální kancelář. To znamená, že tady nějaký národní prokurátor bude zároveň pověřen úkolem vystupovat v úloze evropského veřejného žalobce. Jde tedy o Integrace toho, jak fungují národní prokuratory, s centrální s centrálním úřadem. Jaká je tedy výhoda existence tohoto úřadu? Kromě toho, že zajišťuje tu evropskou vizi. poprvé bude v praxi vlastně eh, im uplatněn ten princip eh, prostoru evropského justičního prostoru. Poprvé v historii, pokud se nám to povede, překonáme nebo půjdeme nad rámec té myšlenky vzájemné právní spolupráce. Dnes, pokud prokurátor v Itálii, ačkoliv je v městě 20 kilometrů od rakouské hranice, chceli informace z Rakouska, musí zahájit ten zdlouhavý proces vzájemné spolupráce. Ale zítra, pokud budeme mít ten úřad Evropského veřejného žalobce, tak bude vědět, kdo jsou jeho protějšky v Rakousku, Francii, Německu, kdekoliv, na koho se může tedy obrátit, kdo je vlastně považován za součást stejného orgánu. A tím vlastně překonáme tedy tu potřebu vzájemné právní spolupráce. Tím se ušetří čas, bude to daleko efektivnější. A na závěr mi dovolte říct něco Pokud je o kompetence tohoto úřadu ve stíhání trestné činnosti eh, definované podle právního rámce eh, boje proti, nebo tedy ochrany hospodářských zájmů Unie. To ještě uvidíme. A s tím také souvisí složení tohoto úřadu. My se budeme snažit vlastně tomuto, pro tento úřad vyčlenit eh, kapacity, které už máme. Kdybychom začínali od nuly, tak se nikdy nedočkáme. To znamená, že to bude úřad, který bude, bude mít k dispozici stávající eh, kapacity lidské, ve smyslu prostor, logistické a tak dále, eh, OLAFu, Eurochastu a národních úřadů prokurátora. That was 10 minutes all right. Ano, tak to by přesně 10 minut. A teď pan Hojme z Evropské asociace Evropské asociace vyšetřovatelů trestních činů. Takže to je to jsou další eh, nástroje pro to, aby Evropská, v Evropské unii bylo možné účinně zasahovat proti přeshraničním kriminálním živlům. Takže máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, těžké je komentovat návrhy, které dosud neznáme. My samozřejmě se snažíme být eh, rozumně informováni, aspoň tedy já se o to snažím. Nicméně já se nyní soustředuji na úřad evropského eh, veřejného eh, žalobce. Moje organizace je jedinou organizací eh, obhájců a, a eh, de facto eh, združujeme členy z členských zemí Rady Evropy, to znamená také Evropské unie. To je otázka Eh, trestního práva v Evropské unii a my všem tady, kteří potřebují naše služby, eh, radíme. Včera eh, se v příslušném výboru hovořilo o směrnici a hlasovalo o směrnici o dostupnosti právních služeb. Bohužel tady ne všechny naše doporučení byly vyslechnuty, nicméně přesto jde o výrazný krok ku předu. Je to důležitý krok k tomu, abychom mohli eh, posilovat a chránit základní práva občanů. A v této souvislosti Chceme poděkovat eh, také kolegovi Antoneskovi, eh, zpravodaji Evropského parlamentu, za vynikající diplomatické schopnosti a využití tohoto omu při vyjednávání. Návrh eh, Evropské komise eh, je zatím pořád eh, otevřený, ještě pořád není jasná jeho institucionální podoba organizace a eh, zároveň by tam měla být jakási decentralizovaná koordinace spolupráce mm, s Europolem, s Olafem, Eurojustem a tak dále. A samozřejmě k tomu patří také demokratická kontrola, zodpovědnost, právní kontrola, soudní kontrola, procedurální rámec na úrovni národní i evropské a samozřejmě možnosti vztahu mezi vyšetřovateli, eh, prokurátory a také mezi eh, tím úřadem Evropského veřejného prokurátora čiže žalobcem. Já bych tedy v této souvislosti rád zdůraznil 14 základních politických bodů, eh, které jsme tedy eh, identifikovali nejenom tedy ECB a jako my, naše asociace, ale eh, vyplývá to také z CCEB, z dalšími eh, organizacemi, profesionálními organizacemi, například eh, eh, v Německu vás obhájců a další. Čili těch nejdůležitějších 14 politických principů. To, že potřebujeme evropského veřejného hm, žalobce, tak to je, to je tedy něco, co se předpokládá, ale my potřebujeme také politickou, politické důkazy, že to skutečně je nutné. A já bych rád, abyste se nad těmito důkazy zamysleli. Za druhé, eh, měla by jeho eh, úloha být omezena na příklady, kde v českých zemích stíhání nelze nebo není vůle ho provádět. A samozřejmě vše musí být přiměřené, to je eh, základ eh, souladu s eh, článkou 86 smlouvy. A také další věc je rovnováha mezi jednotliv, právě jednotlivce a pravomocí státních, čili těchto nadstátních orgánů. A samozřejmě Eurojust si tedy přeje eh, být lépe finančně vybaven a eh, to znamená, že také eh, právní pomoc financovaná z Evropské unie, z jejich fondů je nezbytností. Dále standardy EPO, tedy procedurální standardy, tak to by mělo být eh, eh, skutečně, skutečně standardem. Nemělo by to být jenom tedy jakési nezbytné minimum. Je tedy důležité, aby tento nový eh, institucionální rámec byl také důvěryhodný, hm, pokud tedy bude v blízké prostosti schválen. Sběr důkazů. Tady je třeba velice pečlivě sledovat, eh, zejména v takových těch šedých oblastech vyšetřování, tak aby se tedy eh, in, eh, vyšetřování jaksi minimalizovalo a aby se prostě zamezili spokulaci s volbou toho či onoho systému. Dále je zde otázka Eh, toho, že je třeba mít tedy soudní rozhodnutí a zároveň kontrolní eh, dozory a možnost uznávání také negativních donucovacích opatření. Další věc je rovnováha mezi kompetencemi eh, národních orgánů a evropských orgánů, to znamená veřejný žalobce, OLAF, Eurojust, Europol, a to je samozřejmě také otázka rovnováhy s demokratickou kontrolou, eh, případně otázka nezávislosti eh, veřejného žalobce a jeho zodpovědnosti. Hierarchie koordinace evropských a národních eh, pravomocí, to je obtížná problematika v každodenní praxi No a uvidíme, jakým způsobem to bude řešeno v návrhu eh, nařízení komise. Bo číslo 10 je eh, střed jurisdikcí a ukončení eh, vyšetřování. Jde tady o konkuren, jde tedy o to, aby nedocházelo k souběhům úřad Evropského veřejného žalobce by se skutečně eh, měli soustředovat eh, na eh, ty takzvané PIV zločiny, tuto kategorii. Další věc je stíhání a soudní rozhodování. Eh, tak, aby nedocházelo eh, k tomu takzvanému trial shoppingu, čili opět eh, spekulace s vybíráním nejvýhodnější situace. Dále kompenzace expertů. A čtrnáctý bod, velmi důležitý, je jazykové služby, tedy překladatelské i tlumočnické, a jejich dostupnost také pro obhajobu. A e, co je pro obhajobu také důležité, je toto, aby existovaly určité právně závazné mm, postupy či režimy, e, také katalogu práv pro e, řízení EPO podle článku 6 odstavec 3 a tyto procedurální řád, jednací řád pro EPO tam musí být nejenom ty běžné procedurální pojistky, ale zejména také pravidla o poskytování právní pomoci eh, v případě tedy eh, fungování evropského veřejného žalce. Děkujeme. I'm sorry, just to let you notice. Tak a teď, když dovolíte, tak eh, v Evropském parlamentu je to tak, máme zde tlumočení do 12.30. Já tady mám poměrně dlouhý seznam řečníků, já bych skutečně eh, prosil, abyste se omezili eh, na minutu, minutu a půl, jinak eh, nestihneme už dát slovo našim panelistům. Poněvadž tlumočení končí pár minut po 12.30. Pan Albrecht z Evropského parlamentu. Děkuji vám. Jednu minutu, prosím. Já se to pokusím říci velice stručně. A sice otázka veřejného eh, evropského žalobce. Myslím si, že zásadní bod, zásadní pohled, tedy je takový, aby ve členských zemích panovala důvěra v tuto instituci ze strany institucí občanů a parlamentu. A já si myslím, že bychom měli kráčet ve stopách Olafu, protože eh, prověřený systém eh, založený na Eurojustu, Eh, tak jak je to ve smlouvách, měli bychom eh, mít společné procedurální standardy, které se budou skutečně dodržovat eh, vazby na žalobce v českých zemích. Je tedy důležité, aby kolegové zde velice pečlivě proskoumali návrh Evropské komise. Není možné to uspěchat. Myslím, že je to velice důležitý krok a nesmě, neměli bychom eh, to provádět uspěchaným způsobem. tak to bychom nevybudovali eh, důvěru ani tu potřebnou eh, spolupráci s úřady v českých zemích. Děkuji. Pan Nicholson z Norska. Kole, paní Mikkelsen, omlouvám se. Děkuji. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu, že pozvali i norské poslance Eh, agenda, eh, program, se, eh, program obsahuje řadu aktuálních témat jako justiční spolupráce. Já bych chtěla zmínit jeden problém beztrestnosti v souvislosti se závažnou trestnou činností. Často ten, kdo byl obžalován z vraždy nebo sexuálního zneužívání, tak nikne z dané země a schová se do své mateřské země. A tady je problém potom se smlouvami o vzájemné právní pomoci a extradičními smlouvami, které nez zajišťují, že ti zločinci se dostanou před soud. A naopak, často ti pachatelé se snaží utéct domů nebo do země, tedy se kterou e, ne, ne, neexistují extradiční smlouvy, což vede k tomu, že jsou zcela beztrestní. Takový konkrétní příklad třeba v roce 2008 jeden norský, norská studentka byla zabita usne, une, e, a znásilněna v, Lon, e, v Londýně. My jsme vydali tedy zatykač, ale ten pachatel utekl do své materské země, ale byl to tedy Jemen a mezi Jemenem a Velkou Británií neexistuje žádná extradiční extradiční smlouva, tudíž je tam zcela beztrestný. A v země tedy by měly proskoumat možnost vytvořit mm, takový nezávislý mezinárodní orgán, který by pomáhal státům v tom, aby takovýto pachatele se nemohli vyhýbat spravedlnosti. A kromě toho se navrhuje, že Mezinárodní, soud, Mezinárodní trestní soud by také mohl eh, hrát svoji roli při vytvoření tohoto orgánu. Jsem přesvědčena, že musíme dělat více, abychom řešili přeshraniční kriminalitu a problém beztrestnosti. Také jsem o tom hovořila na zasedání OSCE, OBSE a doufám, že do budoucna mm, se bude diskutovat více o justiční spolupráci v EU, včetně toho, jak členské státy by mohly spolupracovat na tom, aby vyřešili takovéto komplikované e, mm, přeshraniční trestné činy i se třetími zeměmi. Děkuji, Itálie. Pan Daskola, děkuji, děkuji. Já se pokusím být velice stručný, tudíž jsem překvapen, že Eh, zde eh, eh, vidím, že zde se hovoří o tom právním rámci pro úřad Evropského prokurátora. Já si dovolím k tomu říci, že vlastně to by bylo poprvé, že takový úřad prokurátora by operoval v rámci nehomogenních právních řádů vlastně. Takže je třeba skutečně promyslet problematiku způsobu výkonu hm, této činnosti eh, tohoto trestně právního orgánu a jaké by měly být jeho kompetence. Zde způsoby výkonu této činnosti prokurátora. Ano, já nechápu, Zda ten evropský prokurátor by měl eh, vykonávat tuto svoji eh, činnost zcela výlučně, exkluzivně, anebo v součinnosti s těmi národními prokurátory. A, mm, takže to je mm, velice vážný právní problém. Zde vlastně Evropský evropský prokurátor by spíše asi měl spíše koordinovat eh, národní ko- prokurátory, protože jinak by vznikly mm, velice vážné právní problémy, kdyby to mělo být jinak. A znamenalo by to, že bychom si museli vybrat eh, i eh, rozhodné právo, které by se potom aplikovalo. A to ne to právo tedy jak hmotné, tak procesní. K tomu ještě chci říci, že tyto problémy volby rozhodného práva, mm, Mm, tedy které práva, které by se aplikovalo e, na e, posouzení trestného činu i na e, procesní aspekty, takže to by bylo velice těžké, protože to bychom potom narazili na problém kompetencí, územních, teritoriálních kompetencí územní příslušnosti. A když se hovoří o přeshraniční trestné činnosti, tak samozřejmě to implikuje i tu možnost, že tyto trestné činy se páchají eh, v různých jurisdikcích, což by znamenalo zvolit si, jak jsem říkal předtím, zvolit si eh, potom i eh, tedy podle kterého práva by se to řešilo. Bylo by to podle místa, kde došlo ke spáchání, nebo podle, bylo by to podle místa bydliště toho obviněného nebo po, toho poškozeného a podobně. To je třeba všechno vyřešit. A kromě tedy této hypotézy, protože to je velice komplikovaný scénář, který může vzniknout, a zde by mohlo docházet k velkým jurisdikčním kolizím a i e, kompetenčním kolizím, e, to by se těžko řešilo právě proto, poněvadž by na sebe narážely právní řády různých států. A zde tedy by ten úřad evropského prokurátora by mohl mít vlastní evropský procesní řád, tedy vlastní řád a to by v podstatě e, i předešlo těmto problémům a řídilo, aby se jeho činnost tímto vlastním vlastním evropským procesním řádem. A mm, to a ten potom by se koordinoval s těmi národními systémy. Samozřejmě ta koordinace asi by byla těžká, poněvadž je třeba vzít do úvahy i různé záruky, které jsou zakotveny v různých eh, procesních předpisech a například v Itálii. Nejenom, že ty eh, záruky jsou velice komplikované, ale i v Itálii máme eh, článek 111 v ústavě a podle toho i zde ta vyšetřování a mm, naráží na určité mm, ústavní limitace. Já vám připomínám, že nemáme čas. Eh, oběd bude servidován hned po té, co skončíme, ale prostě 12.30 konec tlumočení. Děkuji pan Van Kosten z Nizozemska. Já, já dám eh. Děkuji. Já se, já slibuji, že budu stručný. chci poděkovat eh, panelistům za jejich prezentace. Pokud je o úřad Evropského veřejného žalobce, já mám pocit, že ne všichni jsou spokojeni s tím, že by takovýhle úřad existoval na evropské úrovni. Především moji kolegové v holandském parlamentu s tím nejsou spokojeni. A Já se chci konkrétně zeptat, jak zabránit tomu, že by se evropský veřejný žalobce vměšoval do příliš mnoha věcí. Jak omezit jeho rozsah působnosti? Nyní pan Kalist z Polska. Dziękuję bardzo. Mówimy tutaj o niezwykle istotnych kwestiach, ale... Děkuji vám. My tady máme e, mnoho důležitých otázek, ale první otázka je, jak to bude vlastně postavené. Zda tento prokurátor bude orgánem právní ochrany a nebo se bude zabývat konkrétními vyšetřováními, a nebo ne. V Polsku například probíhá také reforma prokurátory a e, ta reforma jde tím směrem, aby prokurátor byl orgánem právní ochrany. To znamená, že policie pouze dodává důkazy a prokurátor rozhoduje o jednotlivých etapách vyšetřování. V případě dalšího prohlubování unijní kompetencí se nám zdá tento přístup jako jediný možný. A nyní baronka Korsten, Spojené království. Děkuji, pane předsedo jménem sněmovny lordů, jejího konkrétního výboru pro Evropskou unii, ochranu spotřebitelů, spravnost a tak dále. Mohu jen doufat, že Spojené království zůstane plně zapojené do fungování Eurojust, že tedy nebude uplatněn opt-out podle protokolu 36, protože naše účast je naprosto zásadní pro prosazování spravedlnosti, ochrany občanů v Spojeném království i Evropské unii. Pokud je o dozor, který by parlament měl mít, to by se měly rozhodnout jednotlivé parlamenty samostatně, nemělo by to být upraveno evropskou legislativou. Nicméně parlamentní dozor nad fungováním Juročast by se neměl týkat eh, operačních aktivit Juročast. Dozor by měl fungovat na základě již stávajících mechanismů. Jsme také pro zakládání společných vyšetřovacích týmů. Pokud jde o Evropská veřejného žalobce, náš výbor zatím nevypracoval stanovisko, Spojené království je proti a muselo by proběhnout referendum. Nyní zástupce řeckého parlamentu. Děkuji. My souhlasíme s připomínkami, které tu padly. Jsme přesvědčeni, že instituce Evropského prokurátora znamená velký pokrok v rámci posílení spravedlnosti ve společném evropském prostoru. Ať už to bude nějaký alternativní systém nebo ne, já si nedovedu představit, jak ten eh, úřad bude fungovat. Jak bude vypadat ta spolupráce mezi nominovanými národními prokurátory a evropským prokurátorem? Nicméně to základní aranžma se mi líbí, protože znamená úsporu času i peněz. Také trestná činnost proti evropské, tedy proti hospodářským zájmům Evropské unie, eh, problematika pašování lidí a podobně, to jsou všechno témata, která by měla být na nějakém seznamu. A ten by měl být nejprve schválen, to by byl dobrý první krok. Ano, samozřejmě, my pracujeme na eh, tom, abychom ošetřili ochranu hospodářských zájmů Evropské unie na bázi trestního práva. A tady se tedy právě pracuje na těch definicích v tom smyslu, které typy hospodářské kriminality jsou v tomto ohledu relevantní a e, důležité. A nyní pan Sensburg. Hele. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch dafür. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, dobrý den, děkuji pane předsedo. Eh, pokud se týče eh, posílené spolupráce, které může dojít, bylo by skutečně dobré vhodně zapojit národní parlamenty. To je de facto zásadní věc. V mnohých věcech můžeme v této době se bavit o subsidiaritě. Německý Bundestag to sice ne, odmítá úplně, ale určitě eh, se k tomu staví kriticky. Tak, jak říkal tady eh, kolega eh, Albrecht, podle příslušného článku, tak skutečně se budeme zvláště zajímat, na, soustředovat na to, zda je dodržena subsidiarita. Eh, já vnímám, že jsou zde eh, konkrétní problémy, hm, otázka legitimizace a organizace eh, hm, národních prokuratur, evropské prokurator, prokurátory. Mě by zajímalo například, podle jakého práva by měl komunikovat evropský prokurátor s těmi národními jak tedy by eh, byla zajišťována eh, plynulá spolupráce eh, také s, mezi policií a prokurátorem národním i evropským, tady to dosud není řešeno, jak tedy komplexní případy mají potom být vyšetřovány na národních úrovních, například jak používat z právního hlediska čisté, třeba odposlechy telefonu a podobně. E, já bych si tady přál, aby komise se zamyslela zejména na to, e, že e, pokud tato práva se překládá teď před letní pauzou, že nemusí mít parlamenty dostatek času Eh, na to, aby to projednali tak, aby bylo doruženo také vše, co je třeba pro subsidiaritu. Takže já tomu rozumím tak, že jste byly položeny konkrétní otázky konkrétním panelistům. A já bych vás všechny prosil, abyste byli mm, tady eh, struční, my dostaneme několik eh, ještě minut navíc tlumočení. Velice rychle, pane předsedo, já myslím, že to je velice důležité a já bych chtěla eh, reagovat na pana Kesslera, protože Eh, zde eh, my eh, procházíme velice důležitou etapou v Evropě. Jde o důvěru v členské státy a v soudy. Ano, takže evropský prokurátor to je v podstatě transfer určitých kompetencí. A teď ten kolegiální nebo kolektivní charakter, kolegium by to mělo být. Prokurátor jednotný evropský prokurátor, to je skutečně irrealistická představa, protože politicky řečeno, eh, to je úplně vzdáleno tomu, co my známe jako poslanci a co očekávají občané. Ani by to nebylo operativní. Proč? Poněvadž skutečně by byl odpoután od eh, státu, nebyl by tam etablován, zakotven a to přece nejde. Zde hm, Eh, by nebyl tedy úzce napojen na daná řízení vyšetřování a skutečně je třeba, aby každý z nás se zamyslel nad tím, jak by ten úřad měl být zorganizován, uspořádán. prozatím eh, návrhy a myšlenky komise nás neujišťují a neuklidňují, to se nám nelíbí. Je třeba tedy, abychom my, poslanci, eh, o tom jednali a předložili společný návrh komisi. Dobře, já myslím, že Eurojust nepotřebuje svoji konečnou minutu, nebo ještě i vy, pane Kessler, také potřebujete reagovat, protože některé konkrétní poznámky padly na, mm, mm, na adresu Evropského prokurátora. Dobře, já eh, ani se nemohu pokusit odpovědět v jedné minutě, ani neočekáváte snad, že bych to byl schopen. Za prvé chci poděkovat, poděkovat všem, kteří eh, si vzali slovo tady z panelu i odinut. Vy jste nám pomohli, vy jste nám pomohli, protože jste eh, vyjádřili své názory k něčemu, co ještě v průběhu diskusí. Samozřejmě eh, komise tedy pracuje eh, teď a připravuje návrh, ale až ho předloží, tak začne ta skutečná diskuze v parlamentu, evropském, v národních parlamentech, a v radě, mezi členskými státy a podobně. V každém případě, jenom abych vás uklidnil, veškerá témata, která jste zmínili, tak to jsme také již prostudovali, zanalizovali, to jste určitě i mm, možná trochu pochopili, nemohl jsem to zcela popsat, měl jsem 10 minut a zde kolegyně Lebail já a moji pracovníci, my všichni každý týden jednáme s mm, advokáty, s prokurátory, s vlády, s národními parlamenty také a neformálně s nimi jednáme. A i dnes odpoledne, odpoledne jedu do jednoho členského státu, kde o tom budeme jednat, e, i s francouzským Eh, nejvyšším státním zástupcem, ne, eh, prokurátorem jsme o tom jednali, takže jenom dovolte, abych vás eh, ujistil v jedné věci, to jsem asi neřekl dostatečně v prezentaci. Samozřejmě evropský hm, žalobce, tedy evropský prokurátor, bude plnohodnotný prokurátor, včetně toho, že bude podléhat soudnímu přeskumu. Jeho tedy úkony budou podléhat soudnímu přeskumu, tak jak je to v každém členském státě. A bude tam existovat konkrétní ustanovení, které bude hovořit o to, že třeba bude potřebovat eh, povolení, soudní povolení v případě, že mm, rozho- bude chtět rozhodnout o použití nějakých eh, tedy prostředků, které znamenají zásah do mm, eh, osobních svobod podle vnitrostátních předpisů toho státu, kde ten úkon má být proveden. Takže samozřejmě my budeme aplikovat hmotné právo členských států, ale zároveň Evropská komise, Evropský parlament mm, pracují na směrnici PIF E, to je e, takový ten společný základ e, hmotně právních předpisů, tedy my potřebujeme mít takový společný základ hmotně právních předpisů, ale pokud jde o procesní předpisy, tak zde bude používat procesní předpisy, mm, tedy trestní řády členských států. Takže poslední slovo mají advokáti. Dobře, děkuji. Já uznávám. Vidím, že řada z vás, především vy z národních parlamentů, eh, také máte podobné obavy jako my. Eh, všichni, kteří by měli zájem o větší podrobnosti, tak eh, můžete eh, získat na naší webovské stránce ecba.org, ecba.org dostanete další informace, tam je i adresa, kde nás můžete kontaktovat a kde si můžete stáhnout další dokumenty. Mm, my, naši členové, zastupují asi 35 eh, států, takže my máme velké know-how pokud jde o mm, e, různé tedy mm, e, právní řády a pokud jde i o e, otázky subsidiarity. Takže děkuji, děkuji ještě jednou panelistům, děkuji všem tlumočníkům a oběd se podává hned teď a ve tři hodiny se sejdeme opět a budeme diskutovat o justiční spolupráci v občanskoprávních věcech. Děkuji.